So, liebe Kolleginnen Kollegen, guten Morgen. Dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Budeme pokračovat v zasedání výboru. A jsme nyní u bodu číslo 16. Informace o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis. Je to zpráva Kristofra Fjellnera. Na příštím zasedání výboru budeme o zprávě hlasovat. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů. Aha, nyní se dozvídáme o tom, kdyby se měl hlasovat. Nyní tedy udělím slovo zpravodaji, aby nás uvedl do problematiky. Prosím, Kristofere, máš slovo. Děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedo. Ano, už je tomu nějaká doba, co jsme naposledy hovořili o mé zprávě. A nyní se scházíme ještě jednou, abychom hovořili i po, o pozměňovacích návrzích. Man kan därför tro att det är ganska... Jich více než 300. Takže si jistě dovedete představit, že osoba, která před vámi teď sedí, se je třeba nervózní a potí se, ale v podstatě většina těch pozměňovacích návrhů míří stejným směrem. Z těch 300 pozměňovacích návrhů je mnoho, s nimiž mohu souhlasit. Když jsme se setkali posledně, řekl jsem, že jsem otevřený, že se těším na předložené pozměňovací návrhy. To není jenom žádná otázka prestiže, ale mnohé z těch pozměňovacích návrhů se opravdu týkají věcí, s nimiž souhlasím. A já tudíž věřím, že opravdu můžeme dosáhnout cenzu, ale jedna věc, s kterou nesouhlasím, to jsou první dva pozměňovací návrhy. Za prvé, že by měl celý návrh být zamítnut, s tím nemohu souhlasit protože myslím, že dohoda možná je. Já myslím, že to bychom zdávali tak trochu předčasně, spíš než abychom se poprali s těmi výzvami, které máme. Musíme se nejprve rozhodnout, jakým směrem chceme jít. Takže, jaké informace by farmaceutické, co by farmaceutické podniky měly poskytovat? co by mělo být na příbalovém letáku, schrnutí vlastností produktu. To jsou všechno věci, které by měly být k dispozici a které by měly společnosti dát. A mnohé z pozměňovacích návrhů jdou tímto směrem. Také je tu rozdíl mezi těmi informacemi push a pull. Ty informace push by měly podle některých být zakázány. To, zakázány, to znamená, že například články týkající se eh, zdrav, zdravotních tvrzení v různých eh, časopisech, otázka šíření informací než oproti jejich zpřístupňování. Panuje, v této oblasti panuje schoda. Většina těch pozměňovacích návrhů naznačuje, že ty výrobky musí být, ty informace musí být schváleny, než to mohou farmaceutické firmy zveřejnit. A že některé letáky, které jsou trošku schrnující, mohou vyvolávat zmatení a musíme si na to dát pozor. Existuje také konsenzus ohledně tzv. zdravotních kampaní, které vyvolávají nejistotu a opět zmatení. A některé pozměňovací návrhy, které mi připadají být zajímavé, ale mohu je také podpořit, ačkoliv nejsou součástí té hlavní linie. To je třeba další rozpracování těch eh, příbalových letáků, to, co členské státy a agentury pro dohled mohou řešit. Nemělo by to být ponecháno pouze na libovůli farmaceutických firm. Takže, když to schrneme, myslím si, že většina pozměňovacích návrhů jde stejným směrem, Alvý podíl těchto pozměňovacích návrhů má tento smysl a myslím, že se nám podaří sformulovat kompromisy. Vyžádá si to však určitý čas. Proto to prosím nedávejte na pořad jednání k hlasování hned na příště, protože 300 pozměňovacích návrhů si vyžádá určitý čas. Ale myslím, že nakonec dospějeme k dohodě. Jsou tu některé problematické body, kde se naše názory liší, nebo kde musíme najít společná technická řešení, abychom se vyhnuli vedlejším účinkům. Například otázka těch krabiček. Mně se líbí ta myšlenka. Vím, že je to, to trochu kontroverzní, když jsme hovořili o farmakovigilanci. A já jsem přesvědčen, že i když podporuji tyto takzvané drug fact boxes, takže se nakonec dohodneme. Také by mě zajímalo, jaká může být role agentury EMEA. Jakým způsobem budou například schromažďovat informace, jestli by EMEA neměla být jakýmsi eh, střediskem, kde by se ty informace soustředily. EMEA sice není, pro, není schvalovacím orgánem pro mnoha léčiva, tudíž jak z toho můžeme udělat kolektivní schromaždiště všech informací. Další oblast, na níž se musíme zaměřit, jsou pozměňovací návrhy, které říkají, že informace by stačilo zpřístupnit tu já myslím, že třeba ve Švédsku si lze objednat informace o těch přípravcích na internetu. Můžete je dostat například v brajlovém písmu nebo vytištěné na papíře také. A říkat, že to může být jenom na internetu, s tím souhlasit nemohu. Musí existovat výjimky. Abychom například pomohli lidem se zrakovými problémy. A někteří lidé říkají, že by mělo docházet k předběžnému, předběžné kontrole všech informací, které firmy poskytnou. Otázka je, jestli to potřebujeme u výrobků, které již prověřeny byly. Vím, že některé členské státy mohou mít ústavní problémy, s tímto předběžným hodnocením, pokud k tomu hodnocení došlo jinde. Může to být jenom technická záležitost, otázka technického řešení. Každopádně celkově je jasné, že nic nemůže být zveřejněno, nic, co se předtím schválí, ale musí to být po každé jednotlivě schvalováno. Že tím bychom se dostali také k diskuzi e, o otázce cenzury a podobně. Také se někde říká, že lze publikovat informace pouze na vlastních webových stránkách firm. S tím nesouhlasím. Já si dovedu představit situaci, kdy se může spojit několik farmaceutických firm, pracují společně a třeba ve Švédsku vím, že některé organizace farmaceutických firm říkají, že by měli mít k dispozici ty informace na společných webových stránkách několika firm. A pak ty zdravotní kampaně. Já myslím, že v jedné oblasti by mohly být užitečné a lze s nimi souhlasit. A to v případě takzvaných neobvyklých chorob jejichž definice existuje na evropské úrovni. Vím, že jsou někteří pacienti, kteří vůbec třeba se nesetkali s lékaři, kteří by byli schopni jejich chorobu léčit nebo řešit. Takže tady je důležitá informovanost. Musíme se zamyslet nad tím, že některé choroby, ty zvláštní choroby tam v těchto případech, těchto neobvyklých chorob je uh, užitečnost těchto kampaní něco, co bychom měli zvážit. Dále, videa na netu. Nechceme, aby tam vznikla nějaká webová televize. Aby to bylo v televizním formátu aby se to přes internet takto dostávalo veřejnosti. To by se mělo zakázat. Ale musíme umožnit přesto aspoň některé druhy videí na internetu. Například příručky, uživatelské příručky, návody k použití tedy těch e, přípravků, například inhalátory pro astmatiky, to se těžko vysvětluje nějakým textem, zatímco eh, nějaké instruktážní video by mohlo být daleko lepší. Každopádně by tomu nemělo být tak jako do posud, kdy farmaceutické firmy něco prostě dají na internet v tom video formátu, v tom televizním formátu a jenom se to převezme. Dobrá, to prozatím stačí a těším se na vaše připomínky. Konstatuji, že potřebujeme ještě odvést hodně práce, ale aspoň ty základní podmínky k tomu, abychom se dohodli, tu existují. Když se podívám na těch 300 návrhů, tak všechny více-méně míří shodným směrem a to je směr, o který usiluji i já sám. Takže je předpoklad k dosažení širokého koncenzu. Teď by mě zajímalo, co o tom soudíte vy. Já Děkuji zpravodaji Kristoferu Fjellnerovi. Děkuji mu za zpracování velmi citlivého tématu a pozornost kolegyň a kolegů dokazuje i 300 pozměňovacích návrhů. Jde o zdraví člověka a popředí této problematiky stojí pacient. Průmysl je jen prostředkem, není účelem a i rovněž ty léčivé přípravky jsou jen prostředkem ke splnění cíle. Eh, musíme nyní posoudit, kdo koho bude informovat, jak bude to informování probíhat, jak bude probíhat autorizace informací a jak můžeme zabránit tomu, aby v popředí stály komerční zájmy anebo se nějak protlačovaly tyto komerční zájmy do popředí. A tím, aby bylo poškozeno nějak téma zdraví nebo aby byly způsobeny škody. Jsou to velmi zajímavé, napínavé otázky a máme na ně také řadu odpovědí. Máme zde stínové zpravodaje, kteří se přihlásili o slovo. Žil Parňo jako první. Euh, euh, Děkuji, pane předsedo. Právě jste to řekl. Ano, máme před sebou velmi zásadní problém začátku 21. století, a to nejen pro Evropany, ale pro celý svět. A co se týče nás, Evropanů, je důležité, abychom v tomto roce se věnovali těmto informacím a tomuto tématu. Nejsme úplně na začátku zpracovávání tohoto tématu, protože od roku 2003 už se Evropský parlament neustále vyjadřuje eh, k otázkám informací pro pacienta a v roce 2003 jsme také velkou většinou odhlasovali zákaz přímé reklamy na léčivé přípravky, které podléhají lékařskému předpisu, farmaceutické e, společnosti s podporou komise od roku 2003 vyjadřují své přání e, přiblížit přímé informace pacientovi. A když se nyní podíváme na ten návrh směrnice, podíváme se na to v kontextu s tím, co řekl zpravodaj, získáváme dojem, že návrh směrnice komise neodráží práv, přání evropských občanů. Návrhy otevírají možnost otevřené reklamy ze strany farmaceutického průmyslu a to přeci neodpovídá očekáváním a potřebám evropských občanů. Evropská komise chce změnit pravidla a zdá se, že tam jde pouze o služby komerčního zájmu. Ale vůbec není zohledněn zájem evropských občanů ve členských státech. Je to naopak. Směrnice představuje jen nárůst výdajů a nárůst rizik pro pacienty. Z toho důvodu navrhuji, aby Evropský parlament tady ten přepracovaný návrh zcela zamítnul. Aby Evropský parlament dále Evropskou komisi vyzval, aby celé téma přehodnotila. Pan komisař Dali byl přítomen v na slyšení a při tom slyšení to v tomto smyslu také tady v parlamentu zmínil. Přehodnocení informací pro pacienty, to je tedy to důležité. Evropskou komisi bychom měli přimět k tomu, aby zohlednila demografický vývoj ve společnosti. Eh, od roku 2000 si, 2003 si všímáme, že mezi průmyslem a zdravotnickým sektorem eh, nepanuje transparentnost. Jde nám o zdraví pacienta, jde nám o ochranu vedlejších, před vedlejšími účinky léčivých přípravků. A myslím, že bychom se zde v Evropském parlamentu měli poučit ze zkušenosti ze Spojených států. Přímá komunikace eh, a přímé informace k pacientům o e, přípravcích, které podléhají lékařskému předpisu, měly ve Spojených státech negativní důsledky a my bychom se z toho měli ve Evropské unii poučit. Dále bychom měli také zaručit, aby zdravotnické systémy ve, v členských státech měly dostatečné prostředky, dostatečné rozpočty k dispozici. A zda máme před sebou také politickou otázku veřejná zpráva si musí vystačit s omezenými prostředky. Mělo by tomu být přeci naopak. Měli bychom odpovídajícím způsobem investovat do této oblasti, aby veřejnost dostala nezávislé a srovnatelné informace. Dále podpora farmaceutického průmyslu, soustředit se na tu původní svou roli ve zdravotnictví a sice vývoj nových léčiv, které pacienti opravdu potřebují a neměly by se zaměřovat na komunikační strategie. Další návrhy by také měly dostat šanci. Měly by dostat šanci ty návrhy, kde jde o to, aby evropský občan dostal obsáhlé a nezávislé informace. Ano, nezávislé informace, to je velmi důležité. Tyto informace by rovněž měly být spok- spolehlivé. Nyní jsem představil pět zásadních důvodů, z kterých si myslím, že kromě pozměňovacích návrhů, které jsou podle mě velmi důležité pro nastávající diskuzi, bychom měli Evropskou komisi vyzvat k tomu, aby ten návrh přehodnotila a věnovala se těmto pěti důvodům a záměrům, které jsem právě vyjmenovala. Děkuji. Děkuji a za liberály promluví pan Teigel Kramer který je také stínovým zpravodajem. Děkuji, pane předsedo. Já eh, tady jen zastupuji kolega Chacimarka Kise, který se tím vlastně zabývá, ale dnes ráno se nemohl dostavit. Z minulého eh, funkčního období jsem zdědil vlastně tuto funkci stínového zpravodaje, ale eh, původně jsem ji chtěl odevzdat, ale vlastně to teď mám znovu na starosti, i když eh, jsem vlastně nechtěl. Udělám to samozřejmě, ale rád. Rád bych možná doplnil svého předřečníka. Myslím, <clears throat> že tento návrh komise musíme zcela zamítnout totální zákaz informací o léčivech a metodách eh, léčení nebo dále ochrana pacientů před nežádanými informacemi. Kdo tady to požaduje, Ten samozřejmě nevidí, v jaké době se nacházíme. Nacházíme se v informační společnosti. Je, na, každou informaci můžeme získat jedním zmáčknutím knoflíku. A velmi také záleží na inteligenci, na technických možnostech a jazykových schopnostech člověka, jestli tuto informaci obdrží a nebo ne. A z toho důvodu je naprostý nesmysl eh, říkat následující. Potřebujeme zákaz, který pochází ze středu z poloviny minulého století. Pokud bychom vycházeli z tady eh, té legislativy a pokud bychom vyslali tady ten signál a řekli bychom, nevytvořili jsme žádnou novou legislativu a trváme na dalším eh, zákazu informací, tak pacientovi neprospějeme. V Evropě máme dostatek příkladů pacientů, a vy jste právě uvedl několik negativních příkladů ze Spojených států, takže tedy chci říci, že v Evropě já znám pět nebo šest Příkladu ze svého okolí, kteří si našli informace i přes ten zákon, protože nedůvěřovali svému lékaři a našli si ty informace na internetu nebo jinde. Takže různými cestami si obstarali informace o lécích a různých metodách řízení a tím se ochránili před škodou. Takže myslím si, že v informační společnosti i přesto, že zakážeme ty informace, neochráníme pacienta před tím, aby se ty informace obstaral. Proto bychom měli něco změnit. Návrh komise určitě není perfektní. A musíme se také pokusit najít nějaké způsoby, jak to vyřešit. Máme před sebou řadu pozměňovacích návrhů, které se vydávají správným směrem, protože podle mě se snaží vysílat informace různými cestami a dá se očekávat, že tyto informace budou pro pacienta důvěryhodné. To samozřejmě nevytvoří žádnou jistotu, ale je to cesta, kterou bychom se podle mého názoru měli vydat. Pozměňovací návrhy od pana Chacimarka Kisek a od jiných eh, kolegů se opírají o princip vyhledávání, na rozdíl od principu šíření. To znamená, že nebudeme bezcílně šířit ty informace eh, s našimi zeměmi, ale že pacientovi řekneme, pokud budete chtít, můžete si eh, ty informace legální cestou najít, pokud je budete chtít. Důležité je, abychom ve středobodu našeho zájmu viděli pacienta. Eh, průmysl poskytuje informace pro pacienta a širokou veřejnost. A my musíme zajistit, abychom jasně viděli eh, hranici mezi informací a reklamou. Z toho důvodu je pro mě důležitá myšlenka, že v popředí bude stát princip ex ante, to znamená, že než bude informace šířena, bude muset být i schválena. Myslím, že bychom se také měli soustředit na tři informační kanály, a sice národní úřady, lékaři a s tím eh, spojené lékařské profese a dále eh, majitele povolení k eh, šíření léku. To může být zástupce průmyslu nebo někdo jiný, kdo se zabývá lékařskými postupy. Eh, výjmout země, kde není možné eh, ten, uplatnit ten postup ex ante, jako například Švédsko, to samozřejmě je možné, ale myslím, že Švédsko naopak je velmi dobrým příkladem pro to, jak může fungovat poskytování informací pacientovi. Vlastně si kladu otázku, eh, proč bychom neměli postupovat, proč bychom nemohli postupovat výměnou dobré praxe, dobrých zkušeností a podívat se na země, ve kterých to dobře funguje ve prospěch pacienta. Možná, že bychom to mohli vyzkoušet ve zbytku Evropy. Myslím, že je škoda o tom, škoda, že chceme tuto zemi právě výmout. Ty komunikační kanály, eh, Pozměňovací návrhy, které máme před sebou, hovoří o tom, že budou povoleny jen určité komunikační kanály a které budou zahrnovat i internetové stránky. Um, chceme výjmout informace eh, v tisku, abychom nepřekročili tu hranici reklamy. To samozřejmě eh, je pro mě poněkud eh, bolestivé, protože zákaz bychom měli vyslovit pouze, pokud bude představovat nějaké riziko. Ale dokážu pochopit, že někteří mají obavy, že bychom tím otevřeli dveře reklamě, pokud bychom umožnili ty, poskytovat tyto informace v tištěných médiích. Jak už ale řekl Kristof, myslím, že bychom měli umožnit eh, přístup pacientů k tištěným materiálům s informacemi. A co se týče těch webových stránek, Eh, myslím, že se vydáváme cestou, která není perfektní, ale možná, že by mohly být zachovány tyto pozměňovací návrhy, které předložil Jo. Eh, tam hovoří se o těch certifikačních modelech kde provozovatelé mohou omezit, provozovatelé stránek mohou omezit určité informace. Eh, ten proces, který nyní zahájíme, budeme muset v budoucnu sledovat, budeme muset pověřit samozřejmě komisi, aby kontrolovala ty kanály, které zde otevřeme a aby prověřila, jestli mají takový dopad, jaký bychom si přáli. Evropská komise by rok po vstoupení směrnice v platnost po konzultacích měla vypracovat evaluační zprávu. Myslím si, že nyní před sebou máme dobré nápady, dobré myšlenky které nám otevírají bránu k certifikovaným, zodpovědným a dobrým informacím, které budou předem schváleny. Rád bych vyzval všechny aby se podívali na všechny ty pozměňovací návrhy, které před sebou máme, kteří přemýšlejí zatím o tom, že eh, tu směrnici zamítneme. Děkuji kolegovi Kramerovi, vidím, že se na téma plně soustředí, že se v minulém funkčním období nic nenaučil. Hovořil o informační společnosti, hovořil o internetu, toho nezůstaneme ušetření, je jedno, jak se zachováme, když budou lidé vyhledávat na internetu eh, informace dostanou. Chceme jim ale poskytnout důvěryhodné informace, informace, na které se budou moci spolehnout o kterých budou vědět, že jsou pravdivé a že jim pomůžou. Nechceme tedy mm, provozovat propagandu a reklamu, takže to je určitý kus umění, který budeme muset prokázat. Nyní dostává slovo Karl Tak Já bych chtěl poděkovat um, um, zpravodaji. My jsme se k této věci několikrát sešli. A je pravda, že se snažíme jít stejným směrem, ale jak se říká, eh, v detailu je schovaný ten čertík, takže stále ještě některé věci zůstávají nedořešené. Uh, Myslím si, že můžeme se připojit k tomu, co zde řekl zástupce skupiny SAD. I my se domníváme, že tento návrh směrnice se soustředuje eh, hlavně na právo zástupců tohoto průmyslu odvětví s námi komunikovat spíš než obráceně. Takže já si myslím, že se tady ztrácí skutečně ten pohled pacienta. Uh, v dopisu, který byl zaslán Jo Leinenovi, eh, hovoříme o tom, že bychom se měli podívat na některé tyto návrhy, že bychom měli zdůraznit eh, roli pacienta v celé této diskusi. A ale na druhé straně si myslím, že bychom měli být schopni najít řešení pro ty problémy, které stále ještě přetrvávají. Můj názor je takový, že místo toho, abychom přepisovali ty informace a interpretovali to informace a pak je nechali schválit a měli všechny ty byrokratické kroky v tom systému. Myslím si, že bychom měli vycházet z toho, co již bylo schváleno, to znamená ty příbalové letáky, které již existují myslím si, že bychom skutečně měli se postarat o to, aby tyto příbalové letáky a informace, které obsahují, byly snadno eh, přístupné, místo toho, abychom se pokusili eh, znovu získávat autorizaci a povolování pro všechny tyto informace znova. Jedna, dalš, jedna z dalších věcí se týká Eh, nových eh, eh, tržních možností. Myslím, že se jedná o pozměňovací návrh 83 a 119. O tom hovořil ostatně i kolega Krámer. Já jsem se pokusil to nějakým způsobem sformulovat v tom pozměňovacím návrhu 86. Otázka je, pokud máme nějaký hospodářský finanční zájem, který chceme komunikovat, tak pak je potřeba, aby se na ně vztahovala nějaká legislativa. A tady si myslím, že je potřeba věci skutečně lépe definovat. A myslím si, že 83 a 119 a také 172, to jsou všechno pozměňovací návrhy, které se těmito věcmi zabývají. A to souvisí právě s reklamou a s, s ochranou zdraví a tak dále. Co se týče pozměňovací návrhu 102, to se týká eh, televizní reklamy. Ve Švédsku to byla nová věc před několika lety. Eh, kdy jsme umožnili reklamu pro eh, lékařské eh, pro, lék, pro léčivé přípravky, které nejsou na předpis. A možná, že bychom to měli teď zvážit i v kontextu tedy těch léčivých přípravků na předpis. To by ovšem pochopitelně, pokud budeme mít všechny ty uh, Eh, texty na obrazovce, tak eh, nebudou vůbec k přečtení. Myslím si, že většinou je to na obrazovce tak krátkou dobu, že ani člověk to za tu krátkou dobu není schopen přečíst. To, to je tedy ten televizní eh, formát. Já si myslím, že pokud bychom zakázali tento typ televizní reklamy na léčivé přípravky na předpis, tak bychom vlastně měli v tom případě zrušit i tu reklamu na léčivé přípravky bez receptu. Uh, to souvisí ještě s další věcí a sice s očkovacími látkami a podobně. To se e, dostává do pozměňovacího návrhu 103. Na závěr bych chtěl si něco o tom, jakým způsobem můžeme e, komunikovat například výsledky různých předběžných studií e, k jednotlivým léčivým přípravkům. Myslím si, že tady je situace podobná té situaci v oblasti reklamy. I tady možná by to nebylo dostatečným způsobem validováno. Některé studie mohou potom přinést úplně jiné výsledky. A opět farmaceutické firmy by to mohly používat jenom, aby eh, si šli za svými vlastními zájmy. Myslím si, že zpravodaj zbývá ještě hodně eh, práce, komisi zbývá ještě hodně práce, ale já jsem přesvědčen, že nakonec to dokážeme. Myslím si, že máme zodpovědnost zajistit přístup k informacím tam, kde lidé tyto informace hledají. Ve Švédsku, a já jsem přesvědčen, že e, máte určitou představu o tom, jak to vypadá, my můžeme tyto informace e, šířit, ale já dávám přednost tomu, aby úřady nějakým způsobem e, zodpovídaly za obsah webových stránek. V každém případě eh, potřebujeme mít eh, zvýšenou kontrolu všeho toho. Děkuji. Zmínil jste eh, výměnu Eh, korespondence s komisařem Dalim. Já chci jen připomenout, co nám komisař napsal. Eh, při slyšení jsme totiž získali dojem, že ten návrh stáhne a předloží nový, ale napsal nám následující. Nezamýšlím stáhnout návrhy a nebo je nějak upravovat. Naopak silně podporuji stávající legislativní proces. Až Evropský parlament chválí svůj postoj v prvním čtení. Mohu potvrdit eh, postoj komise striktně z perspektivy pacientů. To znamená, že nás povzbuzuje k tomu, abychom to zvládli v prvním čtení a pak na základě výsledku by se eh, to řešilo dál. Děkuji, slovo má Marina Jana Kudakis. Uh, thank you. Děkuji. Já chci poblahopřát k tomuto úsilí panu zpravodaji. Nebylo to snadné, protože tuto záležitost obklopuje mnoho kontroverzních otázek, ale těch 300 pozměňovacích návrhů je dokladem velkého zájmu. Já nutně nesouhlasím úplně se všemi, ale myslím, že jdeme správným směrem a bylo by chybou to teď vzdát. Jistě problémy jsou, ale všichni se shodujeme na tom, že musí být svobodný přístup k informacím. To, musíme, eh, to musí být základ, z něhož budeme vycházet. Další problémy už jsou logistické. Kam až zajdeme, jak to uděláme. A existuje eh, určitá eh, těžko viditelná hranice mezi informacemi a reklamou. A Další záležitost je, že vědět něčeho jenom málo může být nebezpečné, se říká, ale já myslím, že potřebujeme znalosti potřebujeme být informováni. Tato směrnice je součástí celého farmaceutického balíčku a de facto doplňuje další dvě směrnice o farmakovigilanci a o padělaných léčivech. A tam se hovoří o různých informacích pro pacienty, ale ne dostatečně silně. Tento nástroj by to měl posílit. Teď metoda informování. Samozřejmě příbalový balíček nestačí, příbalový uh, leták, protože často lidé balení ztratí, často se dos- ocitnete v cizině, něco si koupíte a je to v jazyce, jemuž nerozumíte, vrátíte se s tím domů a najednou nevíte, co vlastně berete. Musíme pamatovat na to, že se jedná o přeshraniční záležitost, jsme tu všichni v Evropě, máme různé jazyky a ty informace musí být dostupné ve všech možných jazycích. Teď bych to schrnula. Není to dokonalé, ale to je pochopitelné. Nemůžeme dosáhnout dokonalosti hned od samého začátku, musíme vytrvat. Otázka je, jestli jsou k dispozici informace, jestli je to důležité. Ano, je to důležité, protože to zmocňuje pacienty, umožňuje jim to se lépe rozhodovat. Takže tato směrnice je dobrým startem a já jsem přesvědčena, že se nakonec dostaneme do cíle. Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji, Marino. A Jak, jako další promluví na Rozbach, ale tu v současné chvíli nevidím. Takže slovo má Dagmar Rodberen. Prosím, Dagmar. Děkuji, pane předsedo. Kristof Jelner se pokusil o něco, co by se dalo přirovnat k velmi těžké úlohy. Vlastně může prohrát jen teoreticky a odvedl dobrou práci. Už šest nebo sedm let, vlastně už déle. Myslím, že už od roku 2001 nebo 2002 se pokoušíme eh, dosáhnout toho, aby pacient dostal informace v prvním pokusu to komise zabalila do jiného balíčku a věnovala se pouze třem druhům nemoci. My jsme tehdy řekli, e, tohle nepožadujeme, tohle nechceme, chceme něco správného, celý velký balíček. S tím nyní přichází Evropská komise a najednou se ozývají hlasy, které říkají, to vlastně nechceme. Nesouhlasím. A jsem ráda, že nejsem ráda, že tady ve skupinách nemáme žádný rozhod, rozhodný názor. Když dnes někdo tvrdí, že nepotřebujeme informace, které budeme poskytovat pacientovi, je to cynický přístup. A když někdo říká, že existují přání evropské veřejnosti, evropského občana, tak se jenom smějí. Jsou národní zvyklosti, národní zájmy a zvyklosti, jak to bude probíhat v jednotlivých členských státech. Bude to jiné ve Švédsku, v Dánsku, bude to jiné ve Francii. A my se pokoušíme naplnit svou odpovědnost v rámci zdravotní politiky, kterou můžeme vykonávat a sice poskytnout pacientovi větší rovnováhu. Sleduji tu diskuzi už dlouho, byla jsem také zástupkyní parlamentu ve farmaceutickém fóru. Máme šťastnou, ale i nešťastnou situaci v níž se nacházím já. Jsem političkou a mám za sebou také vážnou nemoc. A vím, jaké to je nedostat žádné informace. Také jsem se snažil hledat informace na internetu. Něco o tom, jak se moje choroba léčí. Neměla jsem ani ponětí o tom, jestli to, co čtu, je správné anebo ne. A měla jsem také velké štěstí, že jsem měla vlastní počítač, že ovládám angličtinu a že jsem dokázala vyhledávat ve vyhledávačích. Ale na světě žijí miliony lidí, kteří toto štěstí nemají a pokud nyní nesplníme naši úlohu, která souvisí s poskytováním eh, správných informací, tak jsme selhali. Zkrátka jsme selhali. Eh, eh, poskytovatelé zdravotního pojištění anebo ministři zdravotnictví často hovoří o tom, ano, nám zde stoupnou náklady, ale já se tomu musím smát. Nikdo přeci nechce lék na rakovinu, aniž by to potřeboval. Nikdo přece nejde k lékaři a řekne, já chci tenhle ten lék na rakovinu a nepotřeboval ho. To je přeci bláznovství. Otázkou zůstává, jak se k tomu tématu postavíme. Myslím, že bude správné Vile, prosím tě, já jsem tě poslouchala, i když máme rozdílné názory, tak prosím tě, počkej. Eh, naštěstí v mé skupině ještě nemáme pevně utvořený názor a také ještě eh, se nevytvořil názor, že eh, návrh stáhneme. Otázkou tedy zůstává, co pacientovi nabídneme. Nikdo nechce propagovat reklamu, samozřejmě. Ano, a to, co by chtěl Karl Schlitter, to můžeme také udělat. Sice opřít se o starou legislativu a říci, Eh, může existovat eh, samomedikace, automedikace a tuto starou legislativu můžeme přizpůsobit. Dobře, nad tím se můžeme zamyslet, eh, přinese nám to něco nebo nám to něco nepřinese. Dnes tady hovoříme o lécích, které podléhají lékařskému předpisu. Smějí o tom být poskytovány informace? Všichni zde se tady zhodneme, že nechceme propagovat reklamu. To jsem z toho, tím jsem si jistá. Jisté také zůstává, že každá informace, která bude poskytována, musí být kontrolována vůbec není eh, předmětem diskuze, že by to měl dělat průmysl, to nechce a to by také neměl průmysl dělat. Eh, musím říci, že farmaceutický průmysl nechce dělat eh, reklamu léčivům, které jsou na lékařský předpis. Eh, já tedy nevím, jestli bychom měli provádět kontrolu ex ante, anebo to, co říká Christopher Fjellner, udělejme něco jiného. Ve Švédsku by to totiž nešlo. Mně je to jedno, jak to uděláme. Musíme jen zajistit, aby informace byly prověřovány, kontrolovány. Vždy jsem říkala, že chci docílit jiného eh, přístupu. Eh, říkám tady, že se musíme orientovat na nemoci, nejenom na ta léčiva, ale i na nemoci, která léčí. Že pacientovi řekneme, užívejte tento lék, přinese vám to tohle a tohle a tohle, ale můžete zmírnit vedlejší účinky tím, že budete pít eh, nějaký bylinkový čaj, anebo že budete hodně sportovat. Uh, Chci, abychom byli upřímní a abychom eh, ve středu našeho zájmu viděli bezpečí pacienta a ne finanční a ekonomické zájmy. A poslední věc, kterou chci říci, eh, se týká internetu ze 100 nebo 99% se normálně zhodnu s Lindou McKinnon, s koordinátorkou. Vždy jsem říkala, že se jedná o legislativu pro národ, pro občany. Nepůjde o e, zákony a legislativu pro elitní vrstvy občanů. Elitní e, vrstvy občanů už si nyní mohou vyhledat e, dostatečné informace a zhodnotit, jestli jim něco léčiva přinesou a nebo ne, ale většina obyvatel má bariéry, faktické bariéry a jazykové bariéry a nedokážou si vyhledovat ty informace. A kdo dnes hovoří o tom, že informace by měly být poskytovány pouze na internetu, tak vylučuje většinu většinou obyvatel. Vylučuje například většinu mé rodiny, mé tety, mé sestřenice, bratrance, všechny moje příbuzné. Ti nemají počítač a nebo s ním neumí zacházet. Takže z toho důvodu je pro mě velmi důležité, aby všechny informace, které budou schváleny, byly eh, přístupné i v tištěné podobě. Dobře, vyhledávání informací, to je správné, někdo je musí vyžádat, ale musí tyto informace být přístupné v lékárně nebo u lékaře. A pro mě je rovněž velmi důležité, a možná, že bychom se o tom měli pobavit s kolegou Kramerem. On hovořil o tištěných médiích. Dobře, nikdo nechce reklamu v tištěných médiích, ale já chci, aby pacient měl k dispozici tištěný papír, tištěný dokument, ve kterém najde ty stejné informace, které najde na internetu. Eh, když se tedy vydáte do informačního střediska, řeknete, moje babička trpí stařeckou demencí, zeptáte se na ty informace, eh, dostanete ty informace do ruky, na kterém budou ty vytištěné informace. Takže já prosím všechny kolegy a kolegyně, myslím, že kolega Fielner je na dobré cestě, aby stínové spravo, a stínoví spravodajové přistupovali k této otázce zodpovědně. Je to totiž něco, co se týká občanů, kteří mají nejmenší šance si pomoci sami. Týká se to těch nejslabších, nejchudších a těch nejméně vzdělaných. A jsme tady právě i pro ně a nejenom pro ty elitní vrstvy obyvatelstva. Přesně tak a proto hledáme cesty, prostředky a možnosti, jak by se tito občané mohli informovat o svých nemocích a o léčivech, která užívají. Myslím, že byla jmenována dvě zásadní témata, na kterých se zde v zásadě zhodneme. Nechceme reklamu, ale poskytování informací a informace musí být prověřeny a kontrolovány. A ještě máme nyní před sebou otázku, jak tyto informace dostaneme k pacientovi, protože pacient bude bude tím, kdo tyto informace potom bude získávat, bude potřebovat buď na internetu nebo v tištěné podobě. To je tedy eh, to místo, eh, ve kterém se musíme ještě zorientovat a kolega Fjellner se musí pokusit vyhrát a neprohrát. Dále zde vítám celou skupinu eh, hostů, poslanců německého parlamentu ze skupiny zelených, dále zde máme skupinu studentů z Kolína a dále také vidím návštěvnickou skupinu z Dolního Rakouska, které pozvala Karin Kartenbach. Výbor pro životní prostředí a zdraví právě diskutuje o e, zdravotnickém farmaceutickém balíčku Evropské unie. Slovo má Anja Weisgerber. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se zabývala tématem informace pro pacienta jako spotřebitelka, a to už dlouho. Na začátek bych tedy ráda řekla, že jsem vlastně byla ráda, že ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, kde jsem vlastně toto téma měla za svou skupinu na starosti, vznikla tato fundamentální opozice. ale jen ča- eh, u části naší skupiny. Tuto opozici vidíme u kolegy Jorgensena a chci říci, že tuto opozici jsme vlastně ve, v našem výboru eh, nepocítili. Tuto diskuzi ve výboru pro vnitřní trh jsme vůbec nevedli. Ale přistupovali jsme k těmto otázkám velmi konstruktivně. Já <clears throat> jsem předložila pozměňovací návrhy a doufala jsem, že budou přijaty. A e, i ti, kteří žádají stažení návrhu, se těmito otázkami zabývají velmi konstruktivně a věcně. A z toho důvodu si myslím, že se to celé ještě přeci jenom může ubírat vra- správným směrem. Dagmar Rodberen právě představila velmi dobrý postoj a myslím, že se jí mohlo podařit v její skupině eh, ho také prosadit. Nyní k těm obsahovým bodům. Ráda bych se také zasadila o informovaného pacienta. My Již jsme formulovali řadu pozměňovacích návrhů také tímto směrem. Je to balíček pozměňovacích návrhů, které podpořili eh, mnozí kolegové. A to, abychom odhlédli od průmyslu a zaměřili se na spotřebitele a na pacienta. Eh, z toho důvodu jsem se také eh, spojila s združeními eh, pacientů. Příští týden mám eh, setkání s jednou organizací pacientů a tato organizace požaduje, abychom schválili legislativu v této oblasti. Pocitují totiž potřebu, jak už řekl socialistický zpravodaj, eh, pocitují potřebu dostat správné a přesné informace. V současné době jsou už informace poskytovány, jsou poskytovány i na internetu, na Google ale polovina informací probíhá eh, zvláštními kanály a polovina informací je špatná a přivádí pacienta do nejistoty. Eh, takže myslet si, že zde není potřeba nějaké úpravy, to je špatné. Musíme celou situaci upravit právě proto, že se na internetu už nyní vyskytují špatné informace. Hovořilo se také o tom, že svazy lékařů vidí celou problematiku velmi kriticky, protože mají strach, že pacientovi bude poskytnuto mnoho, příliš mnoho informací. Já jsem se tím zabývala a ptala jsem se minulý rok na to spousty lékařů. A každý lékař mi řekl, že by vlastně tuto iniciativu uvítal, protože lékaři mají dnes velmi málo času, aby se s pacientem bavili. Pokud bude k dispozici internetový portál, na kterých si bude bude moct pacient eh, obstarat eh, informace, bude to skvělé. Můžete se informovat o vaší diagnoze, o způsobech léčení. Takže lékaři jsou zastánci tady těch informačních portálů na internetu a proto eh, požadují regulaci v této oblasti. A nyní k těm obsahům. Samozřejmě je důležité, aby nedocházelo k reklamě, aby zůstal zachován zákaz reklamy, ale obsahově můžeme usměrnit ten návrh komise. To znamená, že nebudeme informace šířit, ale budou dostupné na vyhledávání. Budeme také kontrolovat informace, než je povolíme. Dále eh, žádná reklama v tisku, jenom v příbalových letácích a rovněž nesouhlasím s tím, že by byly informace poskytovány pouze na internetu, takže tištěná podoba. Máme mezi sebou starší občany, kteří potřebují tištěné informace, tištěné letáky. To znamená, že musíme použít více informačních kanálů. Dále ještě dvě věci, o kterých chci pohovořit. Ta první věc je příbalový leták. Myslím, že v této oblasti je velmi důležité a to se ukázalo také u farmakovigilance. Tam jsme to už také vlastně zakotvili. Vlastně je důležité, aby byl příbalový leták dobře čitelný, takže dobrá čitelnost příbalového letáku, to je důležité. Dále zde ta krabička na léky s důležitými informacemi, které dostane eh, zákazník už na začátku. A pokud se příbalový leták ztratí, měl by mít pacient možnost tento příbalový leták obdržet ještě dodatečně, protože to je velmi důležité, obzvláště pro starší občany mezi námi. Pokud ztratí příbalový leták, nevědí jejich děti si přečíst například dávkování léků, protože vůbec už není možnost získat ten příbalový leták dodatečně. Na internetu není přístupen a v mnoha zemích není možné ho dostat dodatečně. Takže potřebujeme kontrolované, naprosto korektní informace na Eh, příbalovém letáku a ten by měl být k dispozici na internetu. A nyní se dostávám ke zásadnímu sdělení. Ve výboru pro vnitřní trh už jsme eh, velkou většinou všech skupin schválili můj návrh že bychom kromě důležitých informací díky brožurám měli ve členských státech zavést internetové stránky podle příkladu Švédska. Ve Švédsku funguje velmi dobrá praxe inform, internetových stránek, kde je možné získat informace o léčivech. Užívají ho 4 miliony občanů, přitom Švédsko má 8 milionů občanů, takže je to velmi často navštěvovaná stránka. Takže příklad dobré praxe Švédska, proč bychom neměli tento příklad použít a převzít? Členské státy by měly být vyzvány k tomu, aby zřídili takovéto zdravotnické portály internetové. A já také souhlasím s paní Rodberen, že je důležité, abychom se nesoustředili pouze na léčiva, ale i na tu nemoc jako takovou. Takže pokud beru například léky o vysoké, na vysoký tlak, měla bych být informována také o tom, že je velmi důležitá zdravá strava, sport a tak dále, abych předcházela své chorobě. A dále by měla být informace přístupná o skupinách léčiv eh, a o léčivech jako takových. Já bych tedy měla velkou radost, kdybychom získali podporu pro tento návrh. Spravodaj už mi signalizoval, že je tomuto nápadu otevřený. Takže když se podíváte na pozměňovací návrhy 100 a 101 a 75, které se udávají tímto směrem, samozřejmě to je jenom dodatečný požadavek k těm brožurám, k těm informacím v brožurách. Děkuji paní Weisgerberové, slovo má Horst Schnellhardt. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Nejsem toho názoru, že by pan zpravodaj mohl jen ztratit. Myslím, že jsme v diskuzích eh, zatím vyhrávali. Myslím, že už jsme toho skutečně slyšeli hodně. Já bych vám chtěl ještě připomenout, že eh, eh, na začátku byl návrh komise a ten se setkal s obrovskou opozicí. Z- a právě tato opozice vlastně nás dostala do té situace, ve které jsme dne, kdy mnoho lidí, téměř celý parlament eh, vlastně upozorňuje na to, že nejdeme správným, eh, správnou cestou. Eh, pacient musí být ve středu našeho zájmu. Teď slyšíme, že důležité jsou informace a ne reklama. To si myslím, že je věc naprosto jasná a jednoznačná. A na druhé straně je potřeba také si říci, kde teda zatím vším uděláme čáru. Pochopitelně, že někdy to nebude naprosto jasné, ty hranice nebudou nikdy, nikdy úplně eh, rovné, ale eh, myslím si, že je potřeba si eh, říci, co, se, co můžeme očekávat, že se stane, dejme tomu, za pět let. Pochopitelně, že bude muset dojít k nějaké revizi ani s tím nesouhlasí úplně všichni, protože nám jde o to, abychom také odstranili byrokracii, což je další věc, kterou potřebujeme mít stále na paměti ale po pěti letech se určitě ta revize bude nutná, bude potřeba se zamyslet nad tím, co se mezi tím událo, jaký byl vývoj a e, to jsou věci, které já považuji za velmi důležité. Poslouchal jsem e, kolegy, e, kteří říkali, že pokud není k dispozici ten psaný leták, takže by to mělo být na internetu. A co když se vám složí počítač v okamžiku, kdy budete potřebovat bezprostředně takovouto informaci? Myslím si, že pacient se musí sám postarat o to, aby e, informace, která je k dispozici, to znamená ty užitečné informace, že e, skutečně se k ním může dostat. E, nemůžeme pochopitelně zohlednit absolutně každou jednotlivou eventualitu, která může nastat v naší legislativě ale e, otázkou další potom je, e, jestli e, bychom také neměli rozlišovat různé typy informací, ty velice podrobné a naopak jenom jakýsi souhrn informací, které jsou zásadní pro daný lék. Existují různé informace, které pacienti potřebují, ptají se na ně a tak dále, ale já si nedovedu představit, eh, že by například nějaká farmaceutická firma, která vyrábí nějaký lék nebo nějaký přípravek, by nám řekla, podívejte se, můžete eh, udělat něco, co vám umožní eh, nepoužívat právě náš produkt. To si nedovedu představit. Přesto si i já myslím, že jdeme správným směrem. Já, já jsem přesvědčen, že se nám podaří nakonec ten návrh sformulovat dobře těch pozměňovacích návrhů je obrovské množství, eh, ale já jsem přesvědčen, že nakonec z toho budeme mít užitek všichni. Děkuji, optimismus eh, kolegy Šnelhata je velice eh, dobrý. Je přesvědčen, že nakonec uděláme správná rozhodnutí a že také budeme mít dobré výsledky. Děkuji, pane předsedo. Chci také poděkovat Christofru Filnerovi, panu zpravodaji Myslím, že musíme vytvořit něco, co se nepodařilo v návrhu komise, a to jest připravit lepší informace pro spotřebitele. To znamená definovat, co je reklama a co jsou informace. Nemůžeme to udělat z absolutního hlediska, ale myslím, že definitivní řešení vzejde z, od, právě z toho, co navrhoval Christopher Fjellner. A kdyby to parlament zamítl a poslal to zpátky, to by nebylo dobré. Jednak z důvodu časového, ale také proto, že parlament má nyní konečně příležitost předložit vlastní návrh. Jednali jsme s eh, prezidentem komise, s předsedou komise Barosou, Barosem dlouhou dobu. A já si myslím, že parlament by měl vypracovat zprávu, která bude základem pro další jednání. To přece chceme. Proč bychom to tedy chtěli zaslat eh, zpátky? Tuto myšlenku nejsem schopen podpořit, i když samozřejmě jsou tam tři body, vůči kterým mám kritický postoj. Za prvé, v dnešní době existují nezávislé zdroje informací na internetu. Když pan Verheugen, jakožto německý komisař, řekl ne, máme k dispozici jen ty hrozné americké internetové stránky a proto to budeme muset předělat. Ale není to tak. Máme IQIC v Německu, to je Institut pro dobrovolnou medicínu, je to eh, institut, který je velmi objektivní, poskytuje objektivní informace. Totež se dá říct o jiných internetových stránkách v jiných zemích. Takže pokud se komise a členské státy vynasnaží, aby byly tyto informace nejenom v angličtině a v němčině, ale také řecky a maďarsky a tak dále, to znamená v jazycích, kterých možná ty objektivní nezávislé informace z nezávislého zdroje zatím chybí. Tohle je něco, co by se dalo zvážit a v návrhu komise to není. Za druhé, již máme schválené informace na příbalových letácích. Tyto schválené informace by přece mohly být zpřístupněny i jinde ve všech jazycích. Když třeba nemocníme tady v Bruselu, tak si koupíme nějaký přípravek léčivý, možná, že tam bude e, příbalová informace v Němčině, protože to je jeden z oficiálních jazyků v Belgii, ale možná ne e, v jiných jazycích. Proč by to prostě nemohlo být na internetu? ve všech jazycích. Proč bychom nemohli také tyto příbalové letáky zlepšit? Tohle jsou důležité body. Je potřeba, aby ty informace byly čitelnější a ucelenější. Pochopitelně můžete mít pocit, že se toho těžko dosáhne, ale eh, nemůžeme chtít, aby si všichni přečetli leták od začátku do konce a všechno pochopili, ale dokonce i lidé, kteří, kteří si eh, tyto eh, letáčky nečtou, tak často si přečtou aspoň nežádoucí účinky, nebo eh, se podívají na, ty, na to dávkování, na ty nejdůležitější věci. Ale buď si ne, nepřečtou vůbec nic často, anebo všechno. Ale málo kdy pacient říká, no nebral jsem to, protože jsem si přečetl, že je tam ten a ten vedlejší účinek. Je tudíž potřeba schrnout ty informace prostřednictvím toho souhrnu informací o bezpečnosti. A dále Eh, jestli by to mělo, jestli bychom se měli spolehat na farmaceutické společnosti. Pokud eh, to označíme za léčivý přípravek, tak pak jsme zřejmě farmaceutická společnost a eh, pak musíme být velice opatrní, protože musíme dbát na to, jaké jsou zájmy. Jaký je zájem firmy farmaceutické? Proč, proč by v tom v tomhle biznesu byli, když by jim nešlo o zisk. Takže je potřeba při poskytování přímých informací zabezpečit předběžné schválení těch informací nebo jejich prověření. S panem Šacima Kakisem a s paní Weisgerber s dalšími si myslím, že u, třeba ve Švédsku, kde to funguje velice dobře, tak bychom měli mít určité výjimky, protože 27 členských, aby 27 členských států mělo před sebou informace, které nebyly předtím schváleny, to se mi zdá velmi obtížné. Já myslím, že se musíme obrátit na právní služby, aby zvážili, jaké to může mít právní dopady, protože eh, aspoň můj laický pohled, já nejsem nějaký odborník, ale když můžeme předem prověřit eh, informace na příbalovém letáku, tak proč by nebylo možné nějaké dopl, dodat, doplňující informace, které nebyly schváleny, doplnit později, po, té, po tom schvalovacím řízení. To zná to, co se schválilo, dáme na příbalový leták a pak můžeme k tomu ještě přidat něco, co schváleno nebylo jaká právní překážka by tomu měla zabránit. Pak potřebujeme jenom nějaké pokyny, kam až můžeme v tomto směru zajít. Všechno, co jsme měli předtím, to je něco, co by se dalo eh, rozšířit různými způsoby. V mnoha případech nemůžeme mít eh, předchozí, eh, předchozí posouzení, ale ještě předposlední věc k tomu, co říkali pana, paní Rod Berend. Musíme to mít, ano, skutečně ve vtištěné podobě na papíře. A ne to mít vždycky jenom na internetu bez možnosti to ještě vytisknout. A ještě bych se chtěl podívat na, to, na, to, na ty možnosti, které poskytuje internet. Jsou tam způsoby a možnosti dát si ty informace z internetu tak, aby byly srovnatelné s tím, co dává k dispozici tisk třeba Spiegel online a Google. Když se na to podíváme, co je na internetu, ale není to eh, v tištěné formě, protože i na internetu jsou ty push informace, můžete se dostat třeba na stránky, na kterých jste být nechtěli, tak i tady se to musí omezit. A můj poslední bod. Vím, že je to velmi choulostivé téma. V žádném případě bychom neměli vzbudit dojem, že máme v záměru neposkytnout pacientovi důležité informace. Myslím si, že bychom proto měli myslet i na další možnosti. Eh, pacienti a Združení pacientů jsou někdy lépe informováni než lékaři, ale máme zde rizika a vedlejší účinky příliš liberálního přístupu. Špatné chybné informace mohou zvýšit náklady a mohou také vést k dalším dodatečným vedlejším účinkům, protože pokud informace dostatečně neomezíme, já tedy jsem si jistý, že chceme všichni informace určitým způsobem omezit, ale musíme se zhodnout. Pokud tedy připustíme něco jako reklamu, anebo něco, co bude působit jako reklama, informace, která bude určitým způsobem jednostraná, dojde v určitém momentu k tomu, že léčiva, která budou eh, ve zvýšené míře propagována, budou to ty inovativní nové, nová léčiva, která budou mít vysoké náklady. A tyto, no, tato nová léčiva budou mít samozřejmě mnoho vedlejších účinků. A kde je tedy farmakovigilance? Farmakovigilance je právě proto důležitá, protože si všímáme, že po připuštění produktu na trh se objevují vedlejší účinky, které jsme dříve neobjevili, neznali. A pokud povolíme určitý mechanismus, který bude prosazovat tato léčiva více, budeme vyvíjet tlak, aby tyto, tato léčiva budou, byly předepisovány více, více, budeme mít za prvé zvýšené náklady a za druhé zesílené vedlejší účinky. Takže musíme být opatrní, musíme poskytovat dobré a kvalitní informace, ale musíme také vyloučit reklamu, jak to říkal pan Verheugen. A na to potřebujeme více času, jak to říkal Kristof. Neměli bychom o tom hlasovat v červnu, ale měli bychom si dopřát čas dospět k dobrým řešením. Děkuji. Děkuji Petru Lízemu. A Nyní vidím, že jsme spotřebovali více času, než jsme na začátku mysleli. O půl přijde pan předseda parlamentu a já vím, že je přesný, takže pustíme eh, ještě tak tři řečníky po dvou minutách. Janoš Ader. Takže dvě minuty, prosím, držte se dvou minut. Köszönöm szépen, elnök úr, be fogom tartani az intelmeit. Egyetlen módosítanítványhoz szeretnék csak hozzászólni, eh, és eh, Schlüter kollégát és a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 Myslím, že zákaz reklamy jako takový bychom podpořit měli, ale nařízení o tom, že léčiva, která nejsou na předpis, hovoří o tom, že se tato léčiva mohou objevit v reklamách v televizi. Pokud v televizi je možnost reklamy, bude toto léčivo více užíváno, prodáváno. Myslím, tedy, že bychom měli pacienta informovat opatrně. Tyto postupy se používají už 20 let a nikde není doloženo, že eh, byl bylo navýšeno užívání léčiv, která se objevila v reklamě v televizi. Myslíte si, že pokud nebude probíhat reklama v televizi, není možná reklama v ostatních médiích, v rádiu a v jiných médiích, takže tam vlastně pacient dostane stejnou informaci. Další věc, kterou chci říci. Reklama v televizi. Proto máme jasná pravidla, hlavně co se týče obsahu této reklamy, těchto informací. Pokud tedy přistoupíme k zákazu reklamu, reklamy, budeme vlastně motivovat pacienty k tomu, aby navštívili lékaře a nechali si předepsat léčivo na lékařský předpis, aby tedy potom užívali tento typ léčiv. To znamená, že do lékařských ordinací se pohrne větší počet pacientů a to také zvýší náklady. Děkuji slovo má Linda McKevin. Um, i think that if we take the approach that many people have suggested on patient information and start with the patient and public health and forget Myslím si, že jestliže půjdeme tou cestou, která jste tam navrhuje a zapomene na to, co mohou eh, jednotlivé společnosti udělat, tak potom snad nakonec se dovedeme správné odpovědi. Uh, Myslím si, že eh, i když tady někdo řekl, že bychom měli eh, odminut, odmítnout tento eh, návrh, tak nikdo nepochybuje o tom, že zkrátka pacienti tyto informace potřebují. Otázka je, jakým způsobem to máme poskytovat. Já mám jednu pacientku, která má chronickou nemoc a já jsem se jí ptala, co by chtěla vědět. A ona říká, já bych chtěla mít možnost získat objektivně informace o tom, Eh, nejen o tom, jaké léky jsou k dispozici, ale také o tom, co bych vlastně měla dělat eh, co vlastně se ví o té mé diagnoze a jaké mám možnosti, co si můžu vybrat. Já nechci jít na nějaké webové stránky jednotlivých farmaceutických firm. Ne, to pro mě není žádná priorita, řekla tato pacientka. Myslím si, že eh, mnozí lidé, kteří jsou v této místnosti, pracovali již na směrnici o farmakovigilanci. E, a myslím si, že komise by možná udělala dobře, kdyby nás informovala o tom, co už se všechno vlastně ošetřilo. To znamená, co například udělat agentura v Londýně, protože já si myslím, že obrovské množství těchto informací už jsou teď e, k dispozici a e, některé jsou obsahem té směrnice o farmovigilanci. Teď hovoříme o všech těch lécích, o všech pilulkách, které existují které by existovaly na webovém portálu eh, Evropské unie a potom každý by měl svůj vlastní, každá země by měla vlastní portál ve svém vlastním jazyce. Eh, já souhlasím s Dagmar, pochopitelně, že nestačí, aby tyhle ty věci byly všechny jenom na internetu. Eh, je potřeba, ehm, aby každý pacient měl možnost získat informace jinak od svých lékaren, například od těch lék, úřadů, které upravují registrace léku a tak dále. A chtěla bych ještě reagovat na pana Fieldera. Pochopitelně jsou tady kolegové, kteří jsou velice skeptičtí, co se týče této, eh, tohoto návrhu komise. Eh, ono to není přesvěd, překvapivé, vezmeme-li v úvahu historii ale myslím si, že by bylo dobré, kdyby se do toho vašeho návrhu Eh, dostalo skutečně, že potřebujeme, aby pacient byl v centru naší pozornosti, čili nejde jenom o to, co společnosti mohou dát do časopisu, na, eh, do televize a tak dále. Já si skutečně myslím, že veřejné úřady musí k tomu mít eh, možnost se vyjádřit a myslím si, že také potřeba zdůrazňovat ty vnitrostátní webové portály. Poslední řečník je Andreas. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já velice stručně budu reagovat, protože většina názorů zde již zazněla. Eh, já eh, také uznávám názor pana zpravodaje, ale chtěl bych říci, že to nejlepší, co eh, můžeme udělat, eh, je to, že stáhneme tento návrh, protože tento návrh není ani dobrý, ani špatný, ale existuje takové obrovské množství těch pozorovatých návrhů, které všechny mají jeden cíl a sice zlepšit tento text, ale dnes v podstatě tady nikdo neřekl eh, něco v tom smyslu, že se jedná o pozitivní text. Měli bychom se pokusit zlepšit tento text, měli bychom a také ale změnit základní principy. Myslím si, že nejdůležitější na této směrnici je její název, informace pro pacienty. Pochopitelně to je důležité, ale když se pokusíme společně najít definici toho, jak by se to mělo udělat, tak se nám to nedaří. Ano, chceme, aby pacienti měli informace, ale hovoříme o přípravcích, které vyžadují předpis, Čili nejedná se o nějaké informace třeba, jak máme používat CD, nebo jakým způsobem máme do něčeho eh, kopnout tak nebo jinak. Jedná se o informace, které jsou skutečně mimořádně důležité a myslím, že tato směrnice v tomto smyslu nejde dost daleko. pouze přesouvá pozornost na eh, farmaceutický průmysl a já si nemyslím, že náš parlament eh, může vyjádřit své stanovisko jenom tím, že vyjádří tolik eh, pozměňovacích návrhů, předloží tolik pozměňovacích návrhů. Ten původní text zkrátka není dostatečně dobrý a jestliže se podíváme na to, co říká komise, rada a parlament, tak já si myslím, že skutečně bychom měli dát jasně najevo, že eh, zde se dává příliš velká zodpovědnost farmaceutickým eh, firmám a nezdůrazňuje se role pacientů. Děkuji, myslím, že tato diskuze byla velmi přínosná a nyní by měl zpravodaj vše shrnout. A mm, možná, že jeho úlohou je také najít kompromisní návrh. Kristofe, máš slovo, prosím. Eh, ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Na, ve svém úvodu jsem se rozhodl, že se nebudu zmiňovat o všech těch principiálních eh, filozofických argumentech, předběžných informací a podobně. Nebudu opakovat, že jsem proti reklamám. Nebudu znovu říkat, že hlavní zdroje informací by měla být expertní stanoviska, protože to už jsem říkal tolikrát a tolik lidí s tím souhlasilo. Nikdo tady nechce prosazovat reklamu. Takže opakovat to pořád do nekonečná jsem myslel, že k ničemu neslouží. Ale s ohledem na to, co řekl poslední předřečník a co řekli také někteří stínoví zpravodajové, je jasné, že se budeme muset k této debatě znovu mm, vrátit, eh, i když je to trochu nudné. Panu Valňo, tady unikla ta základní myšlenka, že všechny ty, není pan Bahňo vypracoval některé skvělé návrhy, které podporuji, ale které jsme neprobírali. Já se nechci po každé vracet na samý začátek a říkat, jestli jsme pro tento návrh nebo proti tomuto návrhu. Já chci mluvit o jeho obsahu, protože jinak hrozí, že se ocitneme ve stejné situaci, jak, která nás vedla k tomu, že že to trvalo od roku 2001, než jsme se k tomu dostali. Já si teď chci opravdu pustit do práce, opravdu mi jde o to, abychom vyprodukovali potřebné kompromisy. A jediný argument, který má určitou váhu a kde nesouhlasím s tím, co se dnes řeklo, to jsou zdravotní náklady. Rozpočty zdravotní. Protože to je něco, co by nemělo sloužit jako argument. Na základě toho bychom neměli bránit lidem tom být informováni, neměli bychom eh, zadržovat informace jenom eh, na základě eh, argumentu, že je to nákladné. Jsou pádné důvody k tomu, proč omezit reklamy, ale nikdy bychom neměli brzdit informovanost. Pan Karmel zmínil několik věcí a já bych se chtěl k pár z těch věcí vyslovit. Osvědčování internetových stránek. To je velmi důležité, je to dobré. Mm, také bychom mohli najít nějaký klíč k tomu, jak používat webové stránky, které nevlastní přímo farmaceutické firmy. Aby někdo, kromě držitele registrace, mohl něco vydat. A systém osvědčení by mohl být dobrým řešením. A čili to by stálo za to ještě si o tom trochu promluvit. Máme tady dalšího hosta. Omlouvám se. Takže já skončím tím, že řeknu dvě věci. A to zvládnu za méně než minutu. Tak, pan Schlitter řekl, že je důležité, aby směrnice kterou, když jsme ji dostali, že byla spíš nastavená eh, pro, podle potřeb výrobců než pacientů. A to jsme změnili. K tomu máme těch 300 pozměňovacích návrhů. Mějme to na mysli. A právě proto bychom si měli naslouchat. Pokud jste poslouchali tuto debatu, tak si jistě všimnete a souhlasíme. Tady jsem poslouchal eh, paní Weisberger, Kerber. V podstatě říkáme všichni to tež. Já vím, že možná i to zní tak trošku nepohodlně, ale já myslím, že nakonec se shodneme na tom, a na tom, co chceme a do, do, dovedeme to k úspěchu. Já jsem si jist, že se nám podaří vypracovat rozumné kompromisy, které umožní pacientům přístup k informacím. Vycházejme z toho, protože v podstatě se na všem základním shodujeme. Tak mnohokrát děkuji. Tato zpráva je velmi důležitá a týká se milionů občanů, kteří chtějí dostat dobré informace. Doufám, že se vám podaří u tohoto důležitého tématu dosáhnout širokého konsenzu zde ve výboru. To by bylo užitečné. A nyní bych rád uvítal návštěvnickou skupinu Mladá generace SPD z Dolního Rakouska. Vítám vás zde na našem výboru. A za dveřmi už předpokládám čeká předseda Evropského parlamentu a navštíví dnešní zasedání našeho výboru. So, dear colleagues, uh, I have the pleasure to welcome our president. Takže je mi ctí přivítat v našem středu našeho pana předsedu Jiřího Buska. Vítejte na našem výboru pro um, prostředí zdraví a bezpečnost potravin. Řešíme celou řadu různých otázek. Právě jsme hovořili o farmaceutickém balíčku a informacích pro pacienty a zaměřujeme se přitom samozřejmě na životní prostředí a ochranu klimatu. Jsem nesmírně šťastný, že jste zavítal do naš, na náš výbor a že jste po té, co jste navštívil Čínu, já jsem byl dokonce ve stejném městě, ale nepotkali jsme se, protože město je dost velké. Máme určité zážitky z minulého týdne mnoho, mnoho nových kontaktů na tuto novou mladou mocnost. A také jsem měl tu čest účastnit se jedné eh, události, kde byl přítomen Jacques Taylor. Hovořilo se tam o studii o E, EC, eh, e to znamená Evropském energetickém společenství. Jehož snahou je jednak zabezpečit eh, bezpečnost dodávek, ale také přitom i ochranu životního prostředí. A nyní vám s velkým potěšením dávám slovo. Takže Jiří Buzek má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji vám všem, kolegové, za to, že jste mě sem pozvali. V podstatě je to můj výbor, protože pět let v minulém období jsem strávil právě ve výboru Envy. Jste si dobře vědomi toho, co jsem vám předložil jako ty hlavní body, hlavní čtyři body energie a klima. To znamená omezené zdroje, tím pádem je důležité zabezpečit dodávky. O tom vy dobře víte, ale začnu Eh, od toho, co je nejvíce známé. Měli bychom za druhé také řešit výzvy klimatické či řekněme environmentální. A třetí bod. Musíme požádat velké energetické společnosti v Evropské unii, zeptat se je a požádat, vyzvat je k tomu, aby investovali v dlouhodobé perspektivě. A to jak z hlediska bezpečnosti dodávek, tak i z hlediska klimatických a environmentálních. Měli by přijmout potřebná rozhodnutí. Za tímto účelem by měli mít společnou evropskou strategii, jak eh, vybudovat, jak eh, být co nejsilnější na globálním trhu. A to s tím se dostáváme k bodu 4, který také dobře znáte. Očekávání občanů jsou taková, že bychom měli mít co nejnižší náklady na energii. To bude, to bude dobré pro naše občany i pro konkurenceschopnost našich ekonomik. Nevíme, jak nízké ty náklady v budoucnosti budou, ale co nejnižší. Tudíž potřebujeme společný přístup. Protože společný přístup je vždycky úspěšnější. Musíme přitom pamatovat také na jednotný trh. připravili jsme v, no, nedávné době mnoho zákonů za uplynulých pět, čtyři až pět let. E, druhý a třetí energetický balíček, pak klimatický balíček, obnovitelné energie, CCS a další. Pak pochopitelně systém obchodování s emisemi akční plán 2020, který bude brzy předložen ke konzultaci, energetická účinnost 2020, energetická infrastruktura a také nakládání s jaderným odpadem. To všechno je něco, co je na stole v parlamentu, v komisi, třeba nařízení o zabezpečení dodávek plynem. To je teď na stole v ITRE. Měli jsme Eh, také stanovisko z Envy. V červenci to bude na plenárním zasedání. A pane předsedo, máme ještě další starší otázky spolupráce, zvláště dojednávání a zajištění dodávek z třetích zemí, diverzifikace dodávek, účinnost ener- využívání energie a také propojení energetických sítí. Čili ten návrh je o tom, jak zajistit politickou podporu celé iniciativě. Silnou eh, politickou, eh, jak získat, schromáždit silnou politickou sílu. Tady byly na začátku ty čtyři body, které jsou velice důležité. Za prvé, implementace všech nařízení. O které byly přijaty evropskými institucemi za posledních 5-6 let, zatím ještě nebyly eh, provedeny. Druhý a třetí energetický balíček zatím čekají na implementaci. Dále obnovitelné eh, energie a CCS. To znamená implementace stávajících nařízení. Nejsme samozřejmě také proti těm eh, legislativním nástrojům, které se teď připravují, ale musíme dbát na implementaci, musíme ji posílit. Za druhé, musíme posílit eh, síťovou spolupráci. To znamená, pokud chceme dokončit jednotný trh, a to se týká úplně všeho, tak ten síťový efekt z hlediska energií je naprosto zásadní zatím sítí není dost. Není dost přeshraničních propojení. Bod číslo 3. Společný energetický fond na financování nových technologií. Máme strategický, technologický, energetický plán eh, a, a fond na většinou, který se týká e, vlastně klimatických otázek, protože se tam řeší otázka solární, větrné energie a tak dále, ale chybí na to finance. Měli bychom zajistit finance a to se týká také CCS, to znamená ukládání uhlíku. A to tež lze říct o jaderné energii, protože tady máme Euratom. A bod 4. Od začátku naší spolupráce. Jsou tady ty skupiny eh, na nákup plynu mimo Evropskou unii existují velká, velké tlaky, velká, velké zdroje napětí i mezi členskými státy. Jak jim předcházet? Protože to je něco, co nás znepokojuje a co je rušivé. Chtěli bychom se spíš dohodnout o dodávkách plynu. A bylo by dobré tak činit společně. A pak je tu samozřejmě také perspektiva našich velkých firm a malých a středních podniků a investičních pobídek pro tyto firmy, aby byly inovativnější, aby investovaly více do výzkumu. A ještě pár slov k tomu, co nastínil pan předseda na začátku. Navštívil jsem Spojené státy a spolupráce se Spojenými státy je klíčová. Ale v dnešní době, nebo teď by bylo lepší, kdybych vás informoval o tom, s kým jsem se, jaká, jak to vypadalo s mými setkáními v Číně. Setkal jsem se s vedoucím představitelem parlamentu, premiérem, eh, víceprezidentem a dvěma ministry pro životní prostředí a klima a druhý pro energie, energetiku. A obecně řečeno, oni hodně hovoří o podrobnostech jednání o klimatických změnách. Já jsem si všiml mnoha těchto detailů, ale z jejich strany necítím velkou podporu. Ministr zodpovědný za vyjednávání je obecně otevřený a má vstřícný postoj. Pokud jde o ministra energetik, energetiky, tak tam mám spíše opačný pocit. Nemá, on má zájem o rozvoj Číny, ale nestará se o klima. Čili možná je tam určitá neschoda uvnitř čínské vlády. Oni by chtěli rozvíjet obnovitelné energie. A to velmi intenzivně. Ale ne kvůli klimatickým zřetelům, ale kvůli zabezpečení dodávek. Chtěli by být nezávislí. To se zdá být jasné. Čili obnovitelné energie, to pro ně znamená větší bezpečnost. Totéž lze říci o energetické účinnosti. Chtějí spolupracovat a velmi intenzivně, mají velký zájem o spolupráci. To je určitá oblast, kterou jsem pro ně v podstatě objevil do určité míry, je to tudíž i potenciál pro nás. Můžeme spolupracovat na poli těchto technologií. A teď, pokud jde o uhlí, oni se spoléhají asi z 80% na uhlí při výrobě elektrické energie. A v des, za 10 let to bude pořád, řekněme, 80%, to znamená 80 elektrické energie z uhlí, 20 z obnovitelných zdrojů. Možná částečně i z jaderné energie. Ale e, spotřeba, poptávka po elektřině bude dvojnásobná oproti dnešku. Takže pokud chtějí tento poměr zachovat, tak pak by měli mít dvakrát více obnovitelných energií než dnes. A oni na tom pracují, ale nezmění tím ten poměr 80-20. Protože poptávka po elektřině poroste velmi, velmi razantně v Číně. Takže si musíme uvědomit, co to znamená. Vývoj obnovitelných energií pouze zajistí, aby se udržel stejný poměr. Možná to bude 70, možná 80 elektrické energie z uhlí a, a mají návrh vlastního programu 3 miliardy tun uhlí ročně. Takovou předpokládají produkci. Teď je to 2,5, čili 3 miliardy tun. Nezajímá je ukládání eh, uhlíku, skladování uhlíku CCS. Čili je to otazník pro nás, pro celou Evropskou unii, pro výbor Envy, jakožto vůdčí výbor v této věci. Jak chceme reagovat na tento problém? Nemůžeme zastavit Čínu, nemůžeme eh, je přimět, aby vyvíjeli energii jinak. Takže je otázka, jakou to bude, jaký to bude mít dopad na CCS, pokud my budeme mít my budeme mít tuto technologii, která možná bude funkční, ještě jsme ji neprověřili, nevíme jaké to bude. Zatím existuje pouze návrh 12 zařízení tohoto druhu. A dát tuto technologii Číňanům za 5, 10, 15 let? Protože musíme pomýšlet na budoucnost. Oni by chtěli v budoucnosti pak přestat vyrábět energii z uhlí, ale jak zabránit emisím, jak zvýšit účinnost 35% na 50 až 60, což je teoreticky možné v dnešní době, bylo by to mnohem lepší z hlediska emisí, ale pořád nějaké emise budou. Pak je tu otázka spolupráce v oblasti jaderné energetiky, to je velice zajímá, to znamená eh, rozvoj jaderných elektráren, ale oni každý týden postaví novou uhelnou elektrárnu. Celou elektrárnu. Každý týden nebo každých 14 dní postaví jednu novou elektrárnu. Či musíme si uvědomit, co se v této zemi děje. Oni jsou otevření jak spolupráci, tak je tu také otázka duš, práv duševního vlastnictví. Oni odpovídají sice pozitivně, ale uvidíme, jak to bude fungovat do budoucna. Takže tolik obecně, možná budou ještě nějaké další poznámky, připomínky, dá se toho říct hodně. Děkuji vám. Pane eh, předsedo, děkuji. Děkuji za všechny tyto informace, také eh, o té situaci v Číně. Eh, také za tu úvodní část prezentace o energetice. My máme pochopitelně eh, už historii určitou v této oblasti v Evropě, ať už to bylo to první společenství uhlí a ocely nebo eh, Euratom a tak dále. Teď ale po Lisabonské smlouvě, konečně po 50 letech, eh, máme potřebné pravomoci, potřebné kompetence. Máme dokonce i komisaře, eh, který má na starosti energetiku. Je to člověk z mé vlastní země. Vím, že se té otázce velice věnuje, velice se angažuje. A v zásadě se potýká se stejnými otázkami, které jste vy zde nastínil. Čína, také jste se mohl zmínit pochopitelně o Nigerii, o Indii, o Jižní Africe, o celé řadě jiných zemí, je jasné, že potřebujeme mít nějaké řešení eh, v oblasti využívání uhla, protože uhlí, uhlí, protože uhlí sehrává určitou úlohu, bude sehrávat určitou úlohu, eh, také to souvisí právě s dalším vývojem CCS. Otázka je, jakým způsobem se tato technologie CCS pak ale do Číny dostane. Existují eh, nejrůznější mechanismy, existuje možnost transferu technologií. To jsou ale všechno otevřené otázky, které zatím eh, eh, ne, nemáme zpracovány. Eh, jestliže říkáte, že jednou, eh, jednou za týden nebo jednou za dva týdny vzniká v Číně nová uhelná elektrárna, tak to pochopitelně je problém. Ehm, eh, těch otázek je obrovské množství. První pan Weber. Nechte. Děkuji, pane předsedo. Já bych zde rád srdečně přivítal pana předsedu Buska a rád bych vyjádřil svou radost nad tím, že Eh, jako předseda Evropského parlamentu nám sděluje svou zkušenost, protože je to pro nás velmi důležité. Otázky a odpovědi, které navrhl, eh, jsou zcela zásadní pro budoucnost Evropské unie. Myslím, že když hovoříme o těchto věcích, musíme jako zákonodárci nejdříve prověřit, jestli opravdu potřebujeme eh, novou legislativu v této oblasti, to jsou centrální otázky. A když se dívám na zásadní body, které zmínil, dospívám k názoru, že v současné chvíli eh, se nacházíme eh, ve stavu legislativy členských států a i Evropské unie, Eh, který je, tedy ta legislativa je už velmi rozvinutá, pokud tedy srovnáváme s jinými regiony světa. A volání po nové další legislativě v současné chvíli nepřichází v ten, v ten pravý okamžik. Právě se nacházíme v polisabonské fázi, eh, tedy ve fázi, kdy je ochota členských států a jiných institucí eh, schvalovat eh, novou revizi smluv. Myslím, že v tom tady máme malý politický problém. Na druhé straně, ale jak už řekl pan předseda, se nacházíme v situaci, že už máme eh, řadu eh, legislativních návrhů, které ještě nebyly implementovány. A ty nám právě nabízejí možnost řešení problémů, které máme ještě před námi. Je nesporné, že v Evropě budeme moci být úspěšní dlouhodobě jen pokud vyřešíme otázku energií, tak, aby energetika byla trvale udržitelná a nízkouhlíková. S tím naprosto souhlasím, v tom naprosto souhlasím s panem předsedou. Eh, je, ať už smýšlíme o ochraně klimatu jin, eh, jakkoliv, eh, energetická účinnost je vždy hospodářská a vždy účinná. Zásadní otázkou jsou technologie CCS. Je to vlastně jediná technologie, kterou tady nepotřebujeme, když hovoříme o tom, že uhlík nemá žádný vliv. Toto F- technologii už na trhu ale máme a její problém je pouze v tom, že není tak účinná jako klasická výroba energie eh, z, eh, z uhlí. Myslím, že zásadně, jak se tedy na, to, na tuto otázku podíváme, jak se s tím vyrovnáme. Další Otázka je výstavba sítí, protože když budeme vyrábět mnoho obnovitelné energie, eh, potřebujeme rozšířit sítě. Myslím, že by nám mohlo postačit instrumentárium, které už máme k dispozici. A musíme implementovat legislativu, kterou již máme k dispozici. Musíme se také zamyslet nad tím, co vytvoříme nového, protože jinak budeme pro občany nedůvěryhodní. A této otázce bych se chtěl vyhnout. Děkuji. Navrhuji, abychom se omezili na dvouminutové projevy. Aby... Pokud bude mít každý dvě minuty, tak myslím, že eh, skutečně bude mít každý možnost eh, se zúčastnit této diskuse. Je mi opravdu nesmírným potěšením vás tady přivítat. Jak se tady zmíněno, byli jsme s vámi i s Jacquem Delorem, když se zorganizovala ta konference týkající se právě té společné vůle vytvoření evropského energetického společenství. A ve svém úhrnu tento projekt, který máme před sebou, když ho máme před sebou, můžeme se klást otázku, do jaké míry je tato politika proveditelná. Já ji z celého srdce podporuji. Takže za prvé tedy k té proveditelnosti musíme se nejprve ptát, jak implementovat ekonomické nástroje, jak eh, posílit výzkum, jak eh, zajistit, aby to mělo dostatečný rozpočet, který bude věnován výhradně na energetiku. A za druhé, jak můžeme skutečně zajistit síť, evropskou energetickou síť, propojení, spíš než aby to byla jakási um, skládanka jednotlivých oddělených sítí. A jak postupovat, pokud jde o společný, uh, společný nákup plynu a uh, ropy, abychom získali lepší podmínky. To jsou výzvy, které před námi stojí, nebo před takovýmto případným energetickým společenstvím. A já si na rozdíl od kolegy myslím, že eh, ten článek 194, 84 eh, smlouvy nejde dost daleko. Že by se dalo ještě počítat s tím, jak by to mohla změnit nějaká nová smlouva. Děkuji. Slovo má Anna Rozbach. Děkuji. Děkuji. A děkuji také za to, že jste eh, byli v Šanghaji. Mě by zajímalo, co si myslíte o Nord Streamu, o novém, novém plynovodu Gazpromu, který má vést vlastně Baltským mořem. A také k Číně a k čínským energetickým nárokům. Ano, oni využívají velk, ve velké míře uhlí, ale tím pádem jsou zranitelní, vystavuje je to různým rizikům a také znečištění ovzduší a zabývají se různými jinými možnostmi. A to například získat velké množství ropy z Iránu. To by je dostávalo do trošku jiné politické uh, situace nebo jiného politického postoje k Iránu, k iránské situaci. Jak to vypadá s těmito problémy? Uh, Měl bych už uzavřít seznam řečníků. Prosím. Ano, pane předsedo. To, co jste řekl, bylo velmi zajímavé. Před měsícem jsem byl v rámci indické delegace v Dilí a byli jsme v dolní komoře indického parlamentu. To je velmi živé místo, velmi živý parlament. A naše delegace měla hodinové nebo del, delší než hodinové setkání s poslanci, kteří se zajímají o klimatické změny. Oni byli lépe informovaní než my, byli to odborníci na dané téma. A měli jsme s nimi velmi přínosnou, velmi živou diskuzi a poslanec, který předsedal té diskuzi, řekl, že bychom měli mít společný výbor, že bychom o tom měli hovořit společně e, Indie a Evropa. A mně to přijde, že to je prvotřídní myšlenka, že to je skvělý nápad. Jak to zorganizovat, to už je jiná záležitost, ale zajímalo by mě, co si o tom myslíte. A zdá v Pekingu by nebyla nějaká taková možnost s společného zasedání, řekněme, Evropského parlamentu a jejich parlamentu, ať už tomu říkají jakoliv, Protože to mi přijde, že to je nejdůležitější diskuze, jaká před světem stojí v této době. Děkuji. Já děkuji za tuto připomínku. Já jsem vám zaslal dokonce i dopis jménem tohoto výboru. A říkalo se tam, že tedy ochrana klimatu je něco, co je stálým tématem, který neustále řešíme s našimi partnery, s velkými zeměmi. Takže to byla dobrá připomínka. Um, yes, thank you, President. I'm very pleased. Děkuji, pane předsedo. Jsem ráda, že jste si našel trochu času. Potřebujeme skutečně eh, vaše vedení, protože, jak víte, když jste se účastnila Evropské rady, je možné, že členské státy budou ustupovat od svých závazků na poli klimatických změn a bylo by dobré, abychom na ně nadále vynakládali tlak. Nepotřebujeme no, příliš mnoho nové legislativy ale zajímalo by mě, do jaké míry členské státy postupují v plnění svých cílů třeba na poli obnovitelných energií. Pak dále cena. Potřebujeme levnou energii, udržitelnou energii, protože v 90. letech liberalizace sebou přivedla sice levnou energii, ale také nedostatek investic do energetické účinnosti a to musí být priorita. Podívejte se na Američany. Oni teď pejí, eh, tedy platí cenu za to, že neinvestovali do účinnosti. A teď ta skutečná, skutečné náklady na tu energii musí být internalizovány. Já plně souhlasím také s tím, co říkáte o CCS a potřebujeme investovat. Komise nedala k dis, dala k dispozici zatím prostředky na ty pilotní programy, ale je po, těžké ty peníze nějak využít a doufám, že jako, jakožto předseda parlamentu budete mít také zájem o tom, jaký, jaká je ta uhlíková stopa té, tohoto parlamentu. Protože často eh, tady ta eh, ventila, ta klimatizace je nastavená na příliš velký výkon. My tady nejsme v žádném tropickém klimatu. Klidně bychom měli, mohli mít otevřené okno. Vždycky nás budou soudit média podle toho, jak se sami chováme a v tom by se dalo udělat ještě mnohem víc. My jsme uh, sem pozvali generálního tajemníka, aby nám řekl něco o EMASu, o tom, jakým způsobem se tyto uh, věci řeší v parlamentu. Uh, On také mezi nás přijde, pan Kryton Azinis. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Také vám eh, děkuji za vaši práci a za všechno, co děláte v oblasti klimatických eh, ochrany klimatu. Eh, skutečně si to velice vážíme. Já bych se trošičku chtěla vrátit k tomu, co říkala Linda McEvanová. Máme tedy eh, cíl 20 na úrovni Evropské unie a myslím si, že je potřeba, abychom dělali daleko více. Myslím si, že to eh, nestačí na to, abychom ochránili, abychom zabránili klimatickým změnám. A jak eh, řekla komise, musíme skutečně se dostat až na úroveň 30 Tady parlament, jak Linda o tom hovořila, Tady jsme dosáhli díky EMASu už 30% snížení, ale možná, že bychom mohli začít uvažovat o tom, že i tento cíl bychom mohli ještě navýšit eh, zde v této budově. Mám tím na mysli. Myslím si, že zde na půdě parlamentu bychom skutečně mohli udělat daleko více, mohli bychom, bychom se stát jakýmsi příkladem pro další země, aby i oni zlepšili eh, situaci ve svých zemí. Eh, myslím si, že tento cíl skutečně by měl být zdůrazňován. Eh, já, když jsem tady začal působit jako poslanec, tak jsem dva až tři první měsíce bydlel v hotelu. A musím říct, že eh, tam světlo svítilo 24 hodin, eh, pardon, a viděl jsem na tuto budovu a viděl jsem také, že tady svítí světlo ve dne v noci. Čili já si myslím, že je potřeba, abychom tyto věci také eh, měli v úmyslu a měli bychom skutečně udělat všechno pro to, abychom nedělali to, co není, to, co nemáme dělat my sami. Mario Pirello. Děkuji, děkuji, pane eh, předsedo. Musím říci, že jak dneska, tak eh, včera jsem měl radost eh, z toho, že jsem měl možnost setkat eh, s panem předsedou Buskem, protože on skutečně se věnuje otázkám, které jsou mimořádně zásadní pro naše každodenní fungování. E, e, existuje návrh, e, který vlastně projednává výbor, kde sám předseda Buzek působil pět let, jak sám řekl. Myslím si, že pokud se má Evropa dostat z ekonomické krize, tak bude muset vyvíjet alternativní a udržitelné zdroje energie. E, spotřebováváme energii a potřebujeme najít e, nové způsoby, jak zajistit dostatek energie i v budoucnosti. To souvisí s další věcí a sice s potřebou snižovat e, náklady a také snižovat e, zbytečný odpad. Je potřeba dělat celou řadu e, opatření, která povedou e, k úspornosti energetické. Eh, takových iniciativ je eh, řada, například eh, dnes dopoledne jsme měli možnost se seznámit s iniciativou jedné severoitalské školy, kde skupina studentů vypracovává model, který by umožnil úsporu energie a to by potom se mohlo promítnout i do dalších oblastí. V současné době tedy diskutujeme o té nové evropské energetické, o tom novém evropské Evropském energetickém společenství. Já bych v této souvislosti vám položil rád několik otázek. Jestliže eh, se na to podíváme eh, na úrovni 27 členských států, tak máme tady určitý problém. Pan předseda přerušuje pana poslance. Eh, kdy skutečně dojde k tomu, že se budeme věnovat otázce klimatických změn důsledně Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jsi se vrátil do svého původního výboru. Mám několik otázek a jednu poznámku k tématu Čína. Tak ta první věc, kterou chci říct, všichni musíme dávat pozor, abychom eh, neházeli všechny prahové země společně do jednoho pytle s Čínou, protože se mi zdá, že země, které, u kterých probíhá vyjednávací proces mezinárodní. Tyto země bychom měli podpořit a vyvinout společný tlak na Čínu a na, společné, eh, na Spojené státy. Eh, po Kodani se ukázalo, že je svět opět rozdělen a Číně se podařilo eh, spojit se s Brazílií a s Mexikem. A to není jenom zásadní nyní, ale pro budoucí uspořádání světa. Měli bychom tedy dbát na to, aby nedošlo ke střetu zájmu a aby všechny tyto země nestály proti nám na opačné straně. Já jsem v posledních eh, dnech jednal na zasedání Eurolatu s poslanci z Jižní Ameriky a tam byly slyšet jiné hlasy než ty, které se ozývají z Číny. Mají velký zájem na vyjednávání eh, například eh, s Afrikou později. Měli bychom to podpořit společně s Brazílií, s Mexikem, s Jižní Afrikou bychom společně měli působit na Čínu a já jsem eh, dostal do rukou návrh, který už jsem dále předal Jo Leinenovi stojí tam, že bychom možná měli vyslat delegaci ze země, jako je Mexiko, do Spojených států a do Číny, aby země, které jsou ochotny mezinárodně vyjednávat, aby navštívili eh, Čínu a Spojené státy. A poslední bod nemá nic společného se eh, ochranou klimatu, ale se zprávou Andrease Pereja, kterou jsme přijali na poslední plenárce. Eh, tam jsme hovořili o zákazu usmrcování při odnímání orgánů. Eh, takže by mě zajímalo, jestli by bylo možné hovořit i o tomto s Čínou. Děkuji a slovo má Vittorio. Eh, děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane předsedo Busku. Je skvělé, že jste nás dnes navštívil. Eh, nacházíme se v důležitém období. Na začátku května jsem sám navštívil Čínu a hovořil jsem s ministerským předsedou. A dozvěděl jsem se, že technologie CCS, eh, lépe řečeno, že se uzavírají staré uhelné elektrárny, protože jsou k dispozici nové technologie, modernější. Eh, u nich je také možné výrazně zlepšit energetickou účinnost. V Evropě Evropa při tom vyjednávání chyběla. Musíme prokazovat větší přítomnost, musíme předkládat také odpovídající návrhy. Uh, Například co se týče omezení emisí, emisí skleníkových plynů, tam se musíme také více účastnit. Vlastně eh, Evropa se v Kodani eh, ukázala nepřítomností, ale byla to velmi důležitá událost a možnost eh, zviditelnit se, abychom byli bráni vážně. Abychom byli bráni vážně, musíme rychle vyvinout odpovídající program. Musíme postupovat bojovně Musíme postupovat bojovně, co se týče trvale udržitelných zdrojů energie. Ano, musíme se o to pokusit. McKinneyova zpráva je jasná. Ta věc je realizovatelná, umíme si představit, že k ní dojde a musíme postupovat rychle. Kromě toho by také mohlo dojít k anticyklickému eh,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 Αυτό που χρειαζόμαστε φυσικά... Děkuji. Děkuji panu předsedovi Buskovi za to, že je tady s námi. Potřebujeme politiku, která bude perspektivní, to znamená, která bude vyhlížet do budoucna. Celá ta diskuze o Číně je maličko pokrytecká, protože z hlediska našich zájmů jde často o to, aby ty přínosy bylo možné šířit, abychom se o ně mohli podělit. A e, my uvažujeme o našich e, cílech 2020 a o našich e, snížení o 30% a jaderné energie ve Středomoří nás zajímá například turecký jaderný program. Je potřeba také zvýšit energetickou účinnost, je to velice důležité. Velmi často energetická politika této záležitosti zahrnuje pouze slova a žádné činy. A takže ty cíle pro obnovitelné energie do roku 2050 a dosažení toho eh, procentního cíle musíme se zaměřit na elektrickou energii. Musíme se pokusit skutečně využít také biomasu, ať už lesní, tak zemědělskou. Musíme kromě toho také mít inteligentní elektrickou síť. Ale v zásadě je potřeba změnit celý model rozvoje. Musíme změnit základní model výroby a spotřeby. Často není přitom vůbec zohledněn řadový občan. Musíme tudíž změnit mentalitu, přístup. Musíme znovu získat roli vedoucí mocnosti, kterou jsme ztratili na tomto poli. Děkuji. Grazie presidente, tanto voglio aggiungere una... Děkuji, pane předsedo. Rád bych něco dodal. Kolega si právě stěžoval na elektrárny a kolegové si stěžovali i na jiné věci. A například naše cestování do Štrasburku. Je zde mnoha věcí, u kterých bychom mohli klima šetřit. Ale pan předseda Buzek hovořil o vytvoření Evropské energetick- Evropského energetického společenství. Samozřejmě souhlasíme s tím, o čem hovořil a co napsal. Evropa má významné slovo a musí mnohé vykonat. Jsem také vděčný za to, co řekl o Číně v následujících letech se nám pravděpodobně nebude dařit eh, snížit výrobu energie z uhlí. Bude se znečišťovat vzduch a samozřejmě bude stoupat poptávka na, po energii. Myslím, že nebude možné evropskou technologii zkrátka jen tak někomu darovat. Pracovali jsme na tom velmi těžce, jde o uhlíkovou daň, jde nám o technologie, které se dostávají do Evropy a které e, nás nutí dodržovat nejjednodušší pravidla. E, musíme to aplikovat i v Číně. Pane předsedo, přednášel jste o tom, co stojí ve vaší zprávě. Je to pravda, že ochrana klimatu leží opravdu jen na bedrech Evropy a Evropanů, anebo bychom se také měli zamyslet nad tím, jestli by neměl, neměly být zapojeny i třetí státy, které jsou velkými znečišťovateli životního prostředí. Zde na plenárním zasedání, ale i v Kodani bylo bohužel řečeno, že budou zapojeny i třetí státy bez toho, aniž by nějak přispěli. Děkuji, slovo má Karin Kramber. Herzlichen Dank. Ausführungen. Děkuji, pane předsedo. Dnes ve svých poznámkách jste hovořil o Číně, o elektrárnách a o nejnovějších technologiích. Já bych ráda hovořila o atomové elektrárně, která se má postavit 160 kilometrů od hranic Evropské unie a to s pomocí technologií 70. letech, ne pomocí nejlepších technologií. Eh, byly zneseny námitky proti výstavbě stavby, eh, stupně 3 a 4. Zájmy Rakušáků a občanů Rakouska jsou uh, spochybňovány slovenskými občany. jako rakouská vláda jsme se už obrátili na Evropskou komisi a na příslušného komisaře Ettingera. Ale chceme se obrátit také na vás jako předsedu Evropského parlamenta, parlamentu abyste nám pomohl podpořit směrnici, která by se zaměřila na zákaz další výstavby um, jaderné elektrárny a také proto, aby Evropa uh, odstoupila od stavby jaderných elektráren. Děkuji. A poslední řečnice Radvílin Mokonajde. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas prezidente, labai malonu, kad jūs šiandien čia. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, děkuji, že jste dnes přišel a děkuji za vaše slova. Iniciativa, které se účastníte, je velmi důležitá. Energetické sítě převážně v regionu Severního moře. Zde máme několik politických potíží a potřebujeme dodatečné finanční zdroje které by měly být uvolněny. Neměli bychom hovořit pouze o CCS nebo o větrné energii. Měli bychom podpořit jiné zdroje energií, jiné alternativní zdroje energií. Ráda bych slyšela váš názor k následujícímu. Jak by bylo možné provést nezávislé hodnocení opadu, dopadu. Jde mi o energetické projekty, které se týkají Severního moře a v hraničních oblastech Evropské unie. Tam probíhají energetické projekty a mě by tady zajímalo hodnocení dopadu a vytvoření hodnocení dopadu. Jak vidíte, naši poslanci jsou skutečně mimořádně angažovaní v těchto otázkách. Nevím, jak zvládnete odpovědět na všechno během těch pěti, deseti minut. Eh, mám dvě možnosti. Buď eh, odpovím eh, obecně, všeobecně, anebo se pokusím o určitou míru přesnosti. Pokusím se reagovat na všechny body, ale každá odpověď bude mít asi 20 až 30 sekund. Eh, jenom měníme na paměti, že opravdu času nemáme na zbyt. Eh, kolega eh, Sebe, vy jste se ptali, jestli potřebujeme nová pravidla. Máme Lisabonskou smlouvu a tam se hovoří o solidaritě v oblasti energie a máme tam ještě další eh, eh, věci, které zdůrazňují, že energetika je mimořádně důležitá i v tom kontextu klimatických změn, ale není všechno napsáno ve smlouvě. Pochopitelně eh, to souvisí s, s, se vztahy mezi jednotlivými institucemi, komisí, radou, Evropským parlamentem, národními parlamenty. Eh, to není přesně stanoveno eh, ve smlouvě. My se snažíme najít správná řešení pro všechny otázky, které jsou otevřené. A stejná situace i tady. Snažíme se nějakým eh, způsobem to, co je obecně stanoveno Lisabonskou smlouvou, naplnit konkrétními věcmi. Čili to jsou věci, které jsou důležité. Co se týče klimatických změn, energetiky, to jsou věci, které jsou pochopitelně propojené ještě i s vaší otázkou. Pochopitelně, eh, to je pan kolega Park, no pochopitelně, peníze jsou důležité, ale musíme se rozhodnout, eh, jak bude vypadat další rozpočet. Musíme se rozhodnout, co je pro nás nejdůležitější, za co chceme peníze, které máme k dispozici, eh, čemu je chceme věnovat. Myslím si, že toto je dobrá doba právě pro tu diskusi. Ne až budeme mít hotový návrh eh, rozpočtu, přicházet s tím, že potřebujeme další peníze pro budování sítí, pro výzkum, pro inovace a tak dále. Možná bychom tyto věci měli stanovit teď. Teď, možná ne, nevím. Možná členské státy Eh, by si měl uvědomit, že všechno vychází právě od všech členských států. Jednotný trh v 80. a 90. letech eh, to v podstatě byl velký úspěch. Úspěch to byl proto, protože eh, si to přáli členské státy. Pochopitelně, že Evropská komise a parlament museli vypracovat příslušné zákony, ale členské státy skutečně usilovaly o vytvoření jednotného trhu. A to je otázka pro členské e, země, jestli tyto věci chceme. A já si myslím, že to je bod, který je mimořádně důležitý. E, podpora e, poslanců Evropského parlamentu pochopitelně také zásadní pro nás, pro všechny a také osobně pro mě, protože bez vaší podpory pro tuto myšlenku se nic nehne z místa. A měli bychom tedy se zamyslet nad tím, jak můžeme všechny tyto projekty financovat. Například velké a společné výzkumné eh, projekty, jejichž cílem by bylo zjistit, jak eh, získat levnou energii. Co se týče obnovitelných zdrojů, tady potřebujeme eh, zlepšit technologii a to je strašně nákladné. Potřebujeme obrovské množství peněz. Chceme ty peníze utratit společně nebo chceme, aby jednotlivé členské státy se těmto věcem věnovaly? samostatně. Přece nám jde o tu evropskou přidanou hodnotu. E, v současné době máme sedmý rámcový program, potom bude osmý rámcový program, který právě zdůrazňuje evropskou e, přidanou hodnotu. Chceme tu přidanou hodnotu soustředit právě na oblast energie a energetiky. E, to je začátek diskuse. Před dvěma dny jsem byl ve výboru ITRE, teď jsem ve vašem výboru a Myslím si, že to je věc, která skutečně musí být diskutována a já od vás chci, abyste mi řekl, co si o této politické myšlence vlastně myslíte. Zpátky k Číně. Eh, jeden kolega eh, se ptal na CCS, na otázku klimatických změn eh, v kontextu Číny. Já se k tomu ještě dostanu. Eh, eh, dále tady zazněla otázka o spolupráce mezi Čínou a Iránem. Já jsem o takovýchto konkrétních otázkách vůbec nehovořil, ani konkrétně o spolupráci mezi Čínou a Iránem nebo ještě dalšími státy, hlavně v oblasti dodávek ropy. Je jasné, že eh, Irán souvisí s touto otázkou zabezpečení dodávek a Čína pochopitelně, Čína je teď ochotná podporovat sankce OSN, to asi víte, asi to nebude až tak jednoduché nakonec, ale je to věc, o které jsme velice podrobně hovořili s čínskými eh, představiteli, ale ne pochopitelně eh, v kontextu té diskuse o energetice, ale je to věc, o které jsme velice podrobně hovořili. Eh, tolik tedy k Číně a Iránu. Co se týče Indie, to je skvělý nápad. V případě Indie a Spojených eh, států. Pochopitelně to by bylo skvělé, ten nápad společného výboru, já bych to podpořil. Ale u Číny je ta, v Číně je ta situace trošku jiná. Můžeme upřímně říci, že by to bylo báječné mít společný výbor se zástupci jejich eh, parlamentu, ale oni zase tak moc Eh, rozhodnutí nemohou ovlivňovat. Já neříkám, že bychom to neměli dělat, ale Indie to je demokratická země, je to obrovská země, ale stále je eh, skutečně možné o ní hovořit jako o největší demokracii na světě. Takže já velice podporuji tuto myšlenku a děkuji vám také za tuto eh, poznámku. Paní McEvanová, eh, já se omlouvám, já jsem zapomněl, eh, jak se jmenujete. Já také souhlasím s tím, co jste řekla o těch eh, kampaních, o potřebě vyjednávání, o tom, jakým způsobem přistupovat společně k té celé otázce klimatických změn. A myslím si, že je potřeba poctivě přiznat, že očekávání eh, spojovaná s konferencí eh, v Kodani eh, byla obrovská a to, čeho jsme byli schopni dosáhnout, je opravdu minimum. Ale pojďme aspoň udržet tu teplotu těchto vyjednávání až do dalšího kola jednání a pokusme se dosáhnout maxima v Cancúnu mohu vám říci, že i tam bude velice obtížné eh, dosáhnout dalších kroků, ale musíme se postavit k tomu čele, musíme eh, zaujmout vedoucí úlohu tady a jak řekl Petr Líze, musíme to všechno dělat společně s ostatními, to znamená s těmi rozvojovými zeměmi, s nově vznikajícími ekonomikami. Nesmíme dopustit další rozdělení světa. To je náš hlavní úkol. Hlavní úkol ještě před zahájením těchto jednání. Ano, potřebujeme zaujmout vůči pozici, musíme hovořit s Číňany, musíme hovořit s Američany, eh, oni nemají tak velký zájem eh, podepsat nějaký, nějakou závaznou dohodu. A přitom naším hlavním cílem je dosáhnout právě závazné dohody. Takže pojďme se pokusit vyřešit několik e, eh, základních problémů. To je ten e, fond na přizpůsobení, e, což bude věc velice viditelná pro rozvojové země a pro ty, které vznikají teď ta nová hospodářství. Dále je to otázka e, deforestace, to znamená eh, vymizení lesů, eh, což musí souviset také s určitým zajištěním toku technologií, jaká jsou pravidla výměny těchto technologií, technologie, adaptace a e, odlesňování. To jsou e, součásti té velké dohody, která musí být závazná. Podle mého názoru by bylo velice těžké, kdybychom neměli k dispozici taková tam, takovéto malé dohody o jednotlivých věcí, věcech, pak by bylo skutečně těžké dosáhnout závazné hodnoty o všech věcech. Čili já souhlasím se vším, co jste řekla, ale mohu jen opakovat, že to jsou věci velice těžké. A paní Hadegardová, která nás v tom zastupuje, myslím si, velice dobře nás v tom zastupuje, eh, se o tyto věci eh, stará také, o ně usiluje, i když je třeba říci, ne, ne vždycky je přímo optimistická. Já 100% optimista nejsem, ale 90% dejme tomu, jo. Co se týče eh, té uhlíkové stopy, eh, to, že jsou otevřená okna, pochopitelně dále věci týkající se CCS. Já si myslím, že je potřeba v této věci dále pracovat. Dále jste hovořil o cílu, jestli 20%, eh, a potom také o EMASu. Možná, že po vašem příspěvku bychom eh, mohli přidat ještě pátý bod k tomu E, našemu e, Evropskému energetickému společenství. A sice změňme své e, zvyklosti. Ne, okna, já nevím. Myslím si, že ty obecné zvyky, jakým způsobem se pohybujeme po městech, máme jezdit na kole, takže já si myslím, že opravdu bychom potřebovali pátý bod. Zatím jsem hovořil o těch čtyřech bodech to je ta legislativa, implementace, vytváření sítí, co byla ta další, eh, ten energetický fond pro nové technologie a ty skupiny, které by společně kupovaly eh, plyn. A pátý bod možná by mohla být eh, změna našich zažitých zvyků a zvyklostí. To je tedy moje odpověď na vaši otázku. Další otázka se týkala klimatických změn a postoje jednotlivých členských států. Pochopitelně, že všechno závisí na postoji jednotlivých členských států. E, máme radu e, ministrů, máme Evropskou radu. E, to, to je vlastně nová instituce, která má svého vlastního předsedu, Van Rompuy, čili já si myslím, že to, co řekl, jste řekli, je skutečně velice Eh, důležité. Eh, musíme věci skutečně podporovat vší silou. Jak řekla paní McEvenová, bez podpory členských států v podstatě se nedostaneme nikam. Nemůžeme eh, si myslet, že dosáhneme toho cíle budoucího 20 až 30 Peter Leesem E, položil otázku. Číňané Čína o sobě hovoří jako o rozvojové zemi. Oni říkají, my ještě nejsme rozvinutá země, my potřebujeme podporu. My nemůžeme zabránit všem emisím. Počkáme do doby, kdy naše emise na hlavu budou stejné, jako jsou ve vašich zemích. Víme tomu za 10-20 let Oni stále říkají, my jsme přece rozvojová země, podívejte se na nás, statistická čísla. Takže ta diskuse s nimi je skutečně mimořádně obtížná. Eh, Petr eh, kromě toho eh, řekl, že podle jeho názoru bychom měli nějakým způsobem vyjednávat o těchto věcech. Dále zmínil také otázku lidských práv v Číně já v každé diskusi, kterou jsem měl, jsem o tom hovořil s výjimkou těch diskusí, které jsme měli s ministry, protože s ministry jsme hovořili konkrétně o klimatických otázkách a energetických otázkách. To byla velice odborná ta diskuse, ale všude jinde uh, Eh, a setkal jsem se skutečně s vysoce postavenými eh, lidmi, tak se všem jsem hovořil právě o otázce lidských práv. Já půjdu do podvýboru pro lidská práva, kde přednesu svou zprávu o eh, těchto jednáních, které jsme vedli v Číně, protože právě pro tento podvýbor je to mimořádně důležitá věc. Dále Vittorio položil otázku, která souvisela s efektivitou, úsporností. Řekl, že bychom měli mít eh, nové programy pro Čínu. Já se omlávám, eh, Vittorio, že tě ruším. Podívejte, můžeme hovořit o dalších cílech. A můžeme zároveň rozvíjet obnovitelné energie. Je to také z důvodu zabezpečení dodávek. Není to jenom kvůli klimatu. A je těžké o tom s Číňany hovořit. Jedinou, jediné, jediná možnost je dávat jim technologie a nechtít za to nic zpátky. Nebo dávat jim CCS třeba za deset let, protože se musí prověřit, jestli to funguje. Musíme to nejprve vyzkoušet v Evropě. A další kolega řekl, že bychom jim neměli dávat eh, technologie jen tak zadarmo. Nad tím se musíme zamyslet. Pokud jim chceme dávat naše obnovitelné technologie nebo CCS nebo eh, technologie pro zvýšení účinnosti zadarmo. A také samozřejmě u uhelných elektráren můžeme dosáhnout účinnosti 30%, 50% až 60%. Pokud to spojíme ještě s výrobou plynu a některých chemikálí. To je velká změna. Velký otazník. Děkuji vám, Viktorio. To byly velmi důležité připomínky, stejně jako všechno další, co zde zaznělo. Ještě tu byl dotaz, teď si nevzpomínám na jméno, omlouvám se, musím se ho naučit strategie 2020-2050, biomasa, malé a střední podniky a jejich potřeby. Ano, to musíme řešit co nejrychleji, protože právě to potřebujeme. Potřebujeme fond pro technologické iniciativy. Potřebujeme tyto technologie a na ně je potřeba velkých prostředků musíme eh, také dbát na, to, na tu evropskou přidanou hodnotu. Jediný společný evropský model. Ano, o to samozřejmě také jde. Kolega Rossi, děkuji vám za podporu. Ptáte se na Čínu, jestli to můžeme prodat, jak to můžeme využít. Já vždy myslím na to, že oni říkají, podívejte, my jsme rozvojová země, nemáme tudíž žádnou povinnost nic omezovat. Chtěli bychom to učinit, chtěli bychom rozvíjet obnovitelné energie. Ale je to také problém VTO. Světová obchodní organizace ve spojitosti třeba s uhlíkovou daní, což je také francouzský návrh daň na evropských hranicích. Paní Kadenbach. Vy se ptáte na jadernou technologii. K tomu mají různé členské státy různé přístupy, takže na to mohu těžko odpovědět. Já samozřejmě jsem si vědom eh, těch určitých napětí v této záležitosti, protože to hrálo důležitou roli v uplynulých letech ale nechci se teď této diskuzi věnovat. A v neposlední řadě Baltský region. To je také o našem evropském energetickém společenství. Znovu mi dovolte říci, že v některých částech Evropy, jeho východ, jeho západ, střední, možná východní část Evropy, jsou takové jakési země, které jsou trochu oddělené, jako ostrůvky. A my potřebujeme je napojit, potřebujeme mít síť. Potřebujeme je také podpořit ve využívání obnovitelných energií. A to nejenom v těchto zemích, ve všech zemích. Ale některé země, pro některé země je to opravdu velmi dobrý projekt, protože Všechno v konečném důsledku závisí na členských státech a jejich podpoře. Každá diskuze, kterou jsem vedl s členskými státy a naštívil jsem jich oficiálně 14, tak toto Evropské energetické společenství bylo na jedním z bodů, o kterých jsme hovořili. Konkrétní záležitosti, peníze na výzkum, žádná odpověď nebo negativní odpověď ale všichni souhlasí, ale často říkají, ano, myslíme si, že to je dobrý nápad, ale uvidíme, jak to bude v budoucnu fungovat. Já potřebuji podporu. Potřebujeme podporu i skrze národní parlamenty. A pokud souhlasíte s touto obecnou myšlenkou, tak pak může se tento projekt rozjet. Musíme to navrhnout my, ty podrobnosti zatím chybí. Teď hovoříme teď máme druhou diskuzi na toto téma v Evropském parlamentu. Takže já vám děkuji. Děkuji tlumočníkům za schovývavost, protože jste tu o 10 minut déle, než se čekalo. Ne, nezvládl jsem to říct tak stručně, jak jsem chtěl, takže se omlouvám. Děkuji vám za vaši podporu. Děkuji vám všem, kolegové. Ano, děkuji, pane předsedo myslím, že jsme skutečně potěšeni, že jsme slyšeli, že jste se takto zhostil těchto otázek, které jsou tak drahé tomuto výboru, že se tím vyslalo jasné poselství našim poslancům. Určitě máte velkou podporu výboru NV a tím končím toto zasedání. Další zasedání je 21. června. Děkuji vám.